Všechny vás vítám a zahajuji dnešní odpolední zasedání. Jsem velice ráda, že jsme se tu po prázdninách opět sešli. Samozřejmě měli jsme ještě plenárku ve Štrasburku, takže už jsme se viděli. A jsem velice podčena, podstěna tím, že je tady také s námi ministr lucemburské vlády pro otázky sportu, pan Roman Schneider. On není jenom ministrem eh, sportu, ale také ministrem pro rozvoj a sociální zabezpečení. Já budu pokračovat v italštině, když dovolíte. A chci přejít k prvním dvěma bodům na pořadu jednání a potom se pustíme do programu do bodu našeho pořadu jednání, pro který tady máme pana ministra. Takže doufám, že nemáme žádné problémy s přijetím pořadu jednání, to je první bod. Pokud eh, nejsou problémy, tak eh, bod číslo dvě, schválení pořadu jednání, nebo tedy zápisu, máte nějaké poznámky? Ne, tak budeme pokračovat a chci vám jen říci, že dnes máme tlumočení do francouzštiny, Eh, němčiny, italštiny, angličtiny, řečtiny, španělštiny, češtiny, estonštiny, maďarštiny, polštiny, bulharštiny a rumunštiny. A že toto zasedání bude webstreamováno. A než přistoupíme prezentaci priorit lucemburského předsednictví v oblasti sportu, protože dnes je první den po letní přestávce, chci pouze říci, že v těchto uplynulých dvou měsících, a budeme o tom určitě hovořit eh, zítra s Irinou Bokovou, my jako výbor pro kulturu určitě se musíme vyjádřit eh, k velice závažnému faktu, který se odehrál tady blízko v Syrii, Syrie je velmi blízko, a tam byl zavražděn archeolog eh, opravdu mimořádných kvalit, který se snažil hájit Palmyru a její kulturní dědictví. Byl to tady pan Khalid al-Assad. A já vám chci říci, že můžeme tedy připojit svou vzpomínku k celé řadě dalších. I lucemburské předsednictví tím bylo velmi zasaženo, protože jsme se setkali na velmi zajímavé konferenci o kultuře a rozvoji a tam jsme také zmínili tato témata jako prioritu lucemburského předsednictví. A teď bych vám ráda představila pana ministra Schneidera, Vítáme ho. Už jsme se zběžně seznámili s prioritami vašeho předsednictví a jsme velmi rádi, že mnohé z nich se překrývají právě s našimi. My jsme to oznámili i v rámci našeho workshopu, kam jsme pozvali několik odborníků, které tímto zdravím. A tito odborníci budou hovořit právě o tématech, která máte vy na své agendě, na svém programu ale souvisí to i s dalšími konferencemi, které bude lucemburské předsednictví pořádat v oblasti sportu. Mám na mysli především otázku rozšíření sportu nejen tedy mezi dětmi, ale také mezi eh, profesionály v oblasti sportu. Budeme hovořit také o dvojí kariéře a budeme také hovořit o záležitostech, které se týkají tzv. good governance sportu, správného řízení sportu. Lucemburské předsednictví, lucemburská vláda a vy osobně jste zapojen také do sítě boje proti dopingu. S tím opravdu můžeme jen souhlasit. My jako výbor jsme věnovali této otázce velkou pozornost už eh, ve zprávě kolegy Fisase, která byla věnována sportu. Jednak eh, Lisabonská smlouva nám dává kompetence v oblasti sportu, jednak tedy pomáháme národním politikám a potom máme Erasmus+, to je program, eh, pro sedm let 2014 eh, až 2020, eh, který obsahuje i programy v oblasti sportu. Začne tedy první Evropský sportovní týden, o kterém budeme hovořit eh, před chvílí, nebo tedy za chvíli. A parlament opravdu si takovýto týden velmi přál. Je to příležitost, jak šířit povědomí o evropské sportovní politice a jak také budovat evropský prostor sportu. Ráda bych také připomněla, že jsme pořádali velmi zajímavý seminář o sportu a lidských právech, takže chci říci, že toto téma rozhodně není druhořadé. Děkuji vám ještě jednou za to, že jste mezi nás přišel a dávám vám tímto slovo. Euh. Děkuji, paní předsedkyně. Vážení poslanci, já myslím, že paní předsedkyně už zmínila několik velmi zajímavých bodů našeho předsednictví, několik důležitých bodů, ale já bych přesto rád zašel do detailů, pokud jde o jednotlivé priority. Budu hovořit stručně, protože si myslím, že je důležité vést také výměnu názoru s vámi, slyšet vaše názory, eventuální otázky. Děkuji vám především za to, že jste mě pozvali, abych vám představil priority lucemburského předsednictví v oblasti sportu. A to tedy pro druhé pololetí. To pro mě rozhodně není formalita. Pro mě je opravdu důležité vést konstruktivní dialog s vaším výborem, který hraje zásadní roli, pokud jde o definování pozic Evropského parlamentu v oblasti sportu. Je to tedy meziinstitucionální dialog a ten je podle mě zásadní, abychom mohli podporovat evropský zájem a především tedy zájem evropského občana. A právě evropský občan je v centru všech politik lucemburského předsednictví. A vy určitě sdílíte tento zájem o evropského občana a ten se musí promítnout v oblasti sportu do toho, že budeme chtít pokrýt eh, jeden aspekt, který nebyl zcela podporován v minulosti, a sice podpora pohybových aktivit eh, u dětí, u velmi malých dětí, v podstatě od eh, batolecího věku až do dospělosti a potom i v pozdějších věkových stádiích. Dovolte, abych tady schrnul ty hlavní body priorit našeho předsednictví. Na úvod eh, zmíním právě podporu pohybových a fyzických eh, aktivit u mládeže a malých dětí. Svět fyzických aktivit eh, to je čtvrtý faktor rizika pro předčasné úmrtí a také nemocí a také naopak Sport eh, je nejlepší způsob, jak bojovat proti nepřenosným chorobám a proti obezitě. Existují studie, které ukazují vztah mezi fyzickou aktivitou a duševním zdravím a také souvislost s kognitivními procesy. Fyzická aktivita má dopad nejen na zdraví jednotlivců, ale také na národní systémy zdravotní péče. Já bych to rád zmínil, protože jsem také ministrem sociálních eh, věcí a můžu říci, že tam jsou opravdu že tam je opravdu velká provázanost. Když se podíváme na rozpočty, na veřejné zdraví, tak vidíme, že se spousta prostředků každý rok eh, vydává na léčbu nemocí způsobených obezitou. Bohužel eh, negativní důsledky obezity se promítají nejen nebo projevují nejen u dospělých, ale dokonce i u dětí. Jedná se o muskuloskeletární problémy. U dětí mezi 6 až 9 lety se ukázalo, že je velké procento obézních. Ještě znepokojivější je, že v průmyslových zemích děti mladší 5 let zaznamenali v letech 1990 až 2010 velký nárůst, pokud jde o výskyt obezity, dosáhne až 12%, v minulosti to bylo 8%. Lucembursko bohužel není výjimkou, tam máme asi 10% obezních dětí a proto je prioritou našeho předsednictví propagace fyzických a pohybových aktivit, protože ty nejsou důležité jen pro zdraví, ale zlepšují také rychlost, koordinaci, fyzickou a psychickou pohodu a také sebevědomí. A stejně tak eh, když v dětství se věnujete sportu, tak eh, studie svědčí o tom, že je zde velká pravděpodobnost, že se tomu budete věnovat i v dospívání a Potom eh, v dospělosti také děti, které dělají sport, eh, mají lepší školní výsledky, mají také lepší chování a dávají větší pozor ve vyučování. Chci také zdůraznit důležitou roli Evropského parlamentu, především vašeho výboru, který už v roce 2007 ve své zprávě o roli sportu ve školství a dále potom ve stejnojmeném usnesení zdůraznil, že je třeba podporovat fyzické aktivity pro děti ve školním a předškolním věku. Je důležité, aby děti začaly co nejdříve nějakou fyzickou aktivitu, která je přínosná pro jejich vzdělávání a také pro jejich zdraví. Podpora fyzických aktivit pro děti u dětí je od té doby důležitou prioritou v celé Evropě a zmiňuje se také v současném plánu práce Evropské komise v oblasti sportu zájem o sport v předškolních eh, kruzích je zatím málo podporován a my jsme za lucemburského předsednictví chtěli zdůraznit, eh, jak je důležité už vlastně od narození mít vést aktivní způsob života. A proto na listopadové radě chceme zahájit osvětovou kampaň, aby si školy i rodiče uvědomili, jak je důležitý sport u dětí. Závěry budou vycházet také ze závěru expertní skupiny, které byly vydány už v červnu. Je to určitě nový způsob, jak přistupovat eh, k těmto záležitostem. V minulosti se pořád říkalo dětem, nehýbej se a do budoucna se jim bude pořád říkat hýbej se, naopak. Takže to je opravdu ta první priorita, která je velmi důležitá. A já bych potom ještě v debatě o tom pohovořil do větší šířky. A druhý bod, vy už jste to zmínila, paní předsedkyně, to je otázka reprezentace a koordinace Evropského parlamentu v antidopingové světové agentuře. Doping ovlivňuje nejen zdraví sportovců, ale také jejich image a image celého sportu. A proto je pro nás velmi důležité, aby Evropa v rámci antidopingové agentury měla silný hlas. Současný systém zastoupení a koordinace Evropské unie v rámci antidopingové agentury se opírá o rozhodnutí Rady z roku 2011, které by mělo být přehodnoceno na konci roku 2015. Já jsem tedy navrhnul, aby toto přeskoumání proběhlo za lucemburského předsednictví. Já budu ještě několik měsíců zastupovat Evropskou unii v rámci této rady a myslím si, že mohu dohlednout na to, aby priority Evropské unie byly plně zohledněny. Na neformální schůzce ministrů sportu na začátku července jsme vedli diskusi na toto téma, nevyplnul z toho všem žádný konsensus, pokud jde o změnu současného systému zastoupení, ovšem mnozí kolegové už nás pověřili tím, abychom se pokusili zlepšit koordinaci v rámci Evropské unie ještě před mezinárodními schůzkami, pokud jde o antidoping a boj proti dopingu. A my tedy navrhujeme a předložíme listopadové radě určitý způsob, jak zlepšit současnou koordinaci. Pokud budete chtít nějaké další detaily k tomuto přístupu, tak jsem vám zcela k dispozici. Lucemburské předsednictví eh, pravidelně vyzývá členské státy, které zatím ještě nepřijali Národní kodex boje proti dopingu, aby tak učinili a aby tento kodex byl v souladu s mezinárodním kodexem. Budeme také koordinovat eh, stanoviska Evropské unie pro příští zasedání, které bude probíhat v listopadu. Mandát experta Evropské unie Filipa Majterse, mého belgického kolegy eh, v radě nadací. Tento mandát se tedy blíží ke konci a my musíme jmenovat eh, dva nové evropské zástupce, aby Evropa hovořila silným hlasem v rámci právě této antidopingové agentury, v rámci její rady. Pokud jde o třetí bod našich priorit, to je také velmi důležitá záležitost, kterou zmínila už paní předsedkyně, a to je otázka dvojí kariéry pro sportovce, aby se jim umožnilo sladit výkon sportovní kariéry a zároveň také vzdělávání na úrovni vysoké školy nebo školy střední. Většina členských států si tuto důležitost uvědomuje, ovšem některé aspekty je třeba ještě vyřešit, především tedy evropský aspekt, protože v současné době jsou sportovci velmi mobilní. Nejen, aby se účastnili různých sportovních soutěží, ale také trénují třeba v zahraničí, kde najdou ty nejlepší podmínky. Jak umožnit eh, sportovcům, eh, aby trénovali v zahraničí a zároveň pokračovali ve svém vzdělávání. To je bod, který bude na pořadu jednání našeho předsednictví. A už jsme o tom také hovořili a budeme o tom hovořit zase zítra na neformální schůzce generálních ředitelů a také pozítří v Lucemburku a také v listopadu budeme mít eh, konferenci, která se bude týkat tohoto tématu. Já vás na tuto konferenci srdečně zvu, bude to velmi zajímavá konference také za účastí, vrchol, za účastí vrcholových sportovců. Budeme mít tedy tuto schůzi ředitelů, která bude probíhat zítra a pozítří. A předsednictví také zařadilo na pořad jednání výměnu názorů v oblasti nejlepších postupů na poli sportu. Jedná se také o postup, který zajišťuje integraci, sociálně kulturní integraci a také integraci přistěhovalců. Čtvrtý bod. My chceme také zlepšit vztahy mezi veřejnými orgány a sportovním hnutím. Za tímto účelem jsme na neformální schůzce ministru v Lucemburku v červenci vedli dlouhou výměnu názorů na toto téma s komisařem Navračičem a také se zástupci mezinárodních sportovních federací. Pátá priorita se týká manipulace sportovních soutěží červenci se Lucembursko přidalo k 11 členským státům Evropské unie, kteří už, které už podepsali úmluvu Rady Evropy proti manipulaci sportovních soutěží. Rada jménem Unie začala řešit tuto otázku už za lotyšského předsednictví a dále v této věci pokračujeme. Je to pro nás velká priorita, protože přistoupení Evropské unie a jejich členských států k této první mezinárodní úmluvě by byla důležitou etapou v boji proti zmanipulovaným zápasům. A já mohu říci, že se opravdu budeme snažit eh, o to, abychom podporovali sport, který bude čistý, čestný, nebude zmanipulovaný a nebude poznamenán dopingem. Šestá priorita, ekonomické aspekty sportu. Ty jsou jednomyslně uznávány jako důležitá věc, zdůrazňuje se to v italských i lotyšských závěrech. Předsednictví v návaznosti na tuto práci v říjnu uspořádá konferenci, která ponese název eh, Tvorba pracovních míst a také bohatství ve sportu. Souvisí to s trvale udržitelným rozvojem. Důležitá je ekonomická, sociální a ekologická dimenze. Lucemburské předsednictví se aktivně zúčastnilo schůzky ministrů sportu, nebo zúčastní se tedy 23.10. v Paříži této schůzky a bude se zde hovořit o udržitelnosti velkých sportovních událostí, velkých mezinárodních akcí. Je to konference, která se odehrává v souvislosti s takzvanou COP21, která se odehraje v Paříži. A na závěr ještě dva body, Samozřejmě předsednictví bude dále pokračovat v rozdělených věcech, pokud jde o ochranu osobních údajů, o potraviny, o jednotný digitální trh a také ještě chci poděkovat eh, na závěr parlamentnímu výboru a také komisi za uspořádání Evropského týdne sportu. O tom určitě budete ještě později hovořit. V každém případě také Děkuji už předem za vaše otázky a také vás opravdu zvu na ty konference, které se budou pořádat v rámci našeho předsednictví. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji, vážený pane ministře. My jsme si poslechli celou řadu cílů, s nimiž plně souhlasíme. Budu pokračovat italsky. Myslím si, že i otázka ekonomické hodnoty sportu je pro nás zajímavá a bylo by dobré, abyste se seznámil také s našimi zprávami na toto téma. A hned bych dal, dala teď slovo kolegům, nejdříve koordinátorům, vždycky na tři minuty a poté dám slovo i dalším členům výboru. Pokud se chcete přihlásit, tak eh, už je tady kolegyně z frakce SD a potom budete mít, eh, pane ministře, pět minut na reakce. Uvidíme, kolik, eh, kolik otázek pozbíráme. Možná to bude jen jedno kolo. Prosím. Ano, děkuji vám, děkuji vám, pane ministře, za to, že jste dnes mezi nás zavítal a že jste nám představil své priority v oblasti sportu. Začal jste sportem na školách, eh, respektive sportem dětí eh, ve školách i ve školkách a to je samozřejmě eh, zajímavé a mm, u nás tedy ten problém spočívá v tom, že my jako Evropská unie můžeme koordinovat a podporovat. Takže pro nás jsou důležité Eh, osvědčené postupy, modely, tedy, které se osvědčují. Máme třeba příklad eh, v Düsseldorfu a sice eh, ve druhé třídě základní školy jsou zde zkoušení všichni žáci, pokud se týče sportovního nadání a rodičům jsou na základě toho dávány Eh, dává na doporučení a potom někdy v páté nebo v šesté třídě se prověřuje, jestli to k něčemu vedlo. Eh, toto je věc, kterou už v Německu převzali také jiné obce a myslím si, že je dobré, eh, když se takovéto modely budou šířit, protože rodiče mají zásadní vliv na to, jak se dítě bude rozvíjet, také jeho sportovní stránka. Druhé téma, které nás e, zajímá nejen v souvislosti s dopingem, ale mm, samozřejmě to se týká fotbalové federace FIFA a vrcholového sportu, ale mm, u toho dopingu se naskýtá otázka, jestli bychom na evropské úrovni e, se toho neměli e, ujmout na úrovni zákona. V Německu nyní běží iniciativa zapsat doping mezi trestné činy. Čili aby to už nebyl jenom takový nějaký eh, delikt eh, trestnatelný cházeňsky, ale možná eh, i tady bychom mohli zvážit, jestli by to nestálo za nějaké celoevropské řešení. A ještě druhá otázka, to jsou paralelní kariéry a to Eh, pro nás je důležité v Evropském parlamentu, protože většina eh, sportovců, eh, jakkoliv se do toho pouštějí a dělají to naplno, tak je to zaměstnání na dobu určitou, do nějakých, já nevím, 30 let a poté je třeba najít si něco jiného. Bylo by tedy vhodné, kdyby Eh, tito eh, lidé, kteří jsou zvyklí na špičkové příjmy, měli také vzdělání, které jim potom pomůže dále. Čili otázka sportovního vzdělávání u nás i v zahraničí, to, myslím, je něco, eh, co by se mělo vyřešit nějakým pragmatickým a nebyrokratickým způsobem, včetně vzájemného uznávání vzdělávání. Čili to by možná také byla cesta, jak pokračovat v kariéře. Eh, myslím, že ta vůle eh, nalézt nějaké pragmatické řešení by se mohla najít eh, na všech stranách, včetně členských zemích, čili aby sportovci tedy nejenom, aby se jim dostalo té potřebné péče, aby se mohli stát vrcholovými sportovci, ale také, aby měli nějaký výhled na existenci poté, po konci kariéry. Čili myslím si, že eh, to, to eh, je sice její zodpovědnost, eh, ale není to všechno na nich. Děkuji, Petro. Teď dám slovo Julie Ward. Uh, thank you very Děkuji. Já bych se taky chtěla trošku zastavit do toho sportu. Tak já eh, myslím, že tady eh, sport je taky navázan na jiné oblasti života a mě zajímá zejména ta souvislost mezi sportem a eh, sportem a uměním. Protože mm, ono de facto Eh, takový eh, tanec má k fotbalu blízko. A z eh, tanečníků bývají dobří fotbalisté a možná i naopak. Máme také sportovní tanec. Čili já myslím, že je důležité, mm, abychom ty parametry toho sportu trošku viděli v širších souvislostech a takto odbourávali bariéry. Sport to jsou záležitosti eh, velmi soutěživého charakteru, mm, takže eh, i toto s tím souvisí. A možná tady ještě eh, taková, takový širší pohled. Třeba sportovní kluby, fotbalové kluby, se mm, také eh, zabývají, eh, je to prostředí, kde se řeší třeba eh, různá šikana, případně máme tady nějakou iniciativu Rainbow Laces, což je tedy iniciativa proti diskriminaci homosexuálů čili to eh, vzniklo v jednom fotbalovém eh, klubu a dnes je z toho celonárodní kampaň u nás. Čili eh, já bych ráda zdůraznila, zdůrazňovala právě ty aspekty, kde sport pomáhá bourat bariéry, napomáhá inkluzivitě. Třeba Eh, fotbalové kluby, zejména třeba na mě udělali dojem takové ty německé fotbalové kluby a jejich transparenty vítáme uprchlíky. Čili oni jsou občas vepředu tam, kde politici nestačí. <laughs> ano, dokonce jsme ovlivnili i vládu. To byla jen legrace. Kolegně Rybacka. Děkuji vám. Já jsem mm, s velkou radostí si vyslechla pana ministra a chtěla bych e, zdůraznit především to, že plně souhlasím s návrhem toho duálního vzdělávání sportovců. V tomto výboru přikládáme duálnímu vzdělávání velkou váhu, tak aby se rozvíjely nejenom teorie, ale také praktické dovednosti ale spolu s tím musí jít ruku v ruce eh, velice racionální podoba mobility. A v souvislosti s tím, co říkala Petra, eh, pak ta eh, mobilita bude zajištěna tehdy, když budeme mít vzájemné uznávání vzdělávacích certifikátů teoretických i praktických ta eh, mobilita by ovšem zase neměla být omezená pouze na školené sportovce, ale také třeba na trenéry. V podstatě tak, jak je to i jinde v akademickém segmentu. A chtěla bych upozornit ještě na jednu věc, a sice výchovnou roli sportu. Z praxe si pamatuje, že eh, Patologie eh, tedy boj patolo- proti patologickým eh, jevům, jako je alkoholismus, eh, drogy a tak dále. Nic, nic nepomáhá boji proti těmto jevům tak, jako setkávání s vynikajícími sportovci protože takové jedno setkání to může mít daleko silnější eh, vliv než celé eh, výchovné programy. Čili možná i ta mobilita by se mohla rozvinout v program složený eh, z vynikajících evropských sportovců. Protože ne, ne tedy, protože tedy by nebyly ve sportu narkotika a tak dále, ale prostě sport to je čistá radost. Děkuji. A nyní kolega Luigi Morgano. Děkuji. Děkuji, pane ministře. Myslím si, že těch pět priorit, které jste zde uvedl, jsou důležité pro komplexní úvahu na téma sportu. Proč si beru slovo? Protože se mi zdá, že se často věnuje pozornost sportu na a, amatérské úrovni. A já si myslím, že důležité je to, co jste zmínil vy. Takové věci, jako je sport u dětí. Možná bychom měli podporovat i nějaké iniciativy, které by zvýšily pozornost která se věnuje tomuto sportu ne na profesionální úrovni, ale prostě takovému to běžnému sportu, protože pokud se hovoří o profesionálním sportu, tak je jasné, že potom těch lidí je méně a i ty úvahy se potom ubírají jiným směrem. Předsedkyně, děkuji. Ještě někdo jiný se hlásí? Je tady někdo za komisi? Je tady pan Vukovič, který je zde za komisi a ještě se omlouvám. Ještě tady máme jednoho kolegu, pan Takula a potom komise. Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně. Já myslím, že jako Fin mohu mluvit anglicky. Nicméně, po deseti měsících jsem rád, že jsem znovu v tomto výboru. A rád bych položil několik otázek za Aldem. Víme, že sport je velmi dobrý nástroj, když bojujeme proti obezitě, diabetu druhého typu a veškerým zdravotním problémům. Ale já myslím, že problém spočívá v tom, na evropské úrovni, že pravomoci Evropské unie jsou poměrně omezené. Hlavní pravomoci mají členské státy. A samozřejmě prostřednictvím otevřené metody koordinace je můžeme povzbudit k tomu, aby se zachovali správně. Takže já se chci zeptat pana ministra, jaké konkrétní kroky teď přijmete za svého předsednictví, až se budete scházet se svými kolegy z řad ministrů z různých členských států. Děkuji. A komise je tady? Prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Má reakce na komentáře, které zde zazněly? Bude poměrně obecná. Za komisi jsme velmi rádi, že zde zazněla tato pozitivní slova z úst pana ministra na adresu Evropské týdne sportu. Za chvíli o tom budeme hovořit, takže se u toho nebudu zdržovat. Nicméně první výsledky, které máme, svědčí o tom, že toho cíle bylo dosaženo a ten Evropský týden sportu pravděpodobně se stane dlouhodobým příspěvkem k podpoře sportovní a fyzické aktivity všude v členských státech. Obecně tedy bych rád podpořil lucemburské předsednictví. Pan ministr zmínil všechna klíčová témata aktuality, všechna témata, na kterých pracujeme v úzké spolupráci s lucemburským předsednictvím a parlamentem. Zmíním jen dvě, tři věci. Ten match fixing a manipulace zápasů, to je věc, proti které chce bojovat i pan komisař Navračič. Zavázal se k tomu stejně jako členské státy. Doping. I zde stojíme po boku lucemburského předsednictví, abychom mu pomohli v návaznosti na usnesení z roku 2011 a přistoupení Evropské unie k antidopingové agentuře. Potom ta dvojí kariéra, to je velmi aktuální téma, jsme v období krize, to dvojí uh, ta dvojí kariéra to je esenciální princip, eh, na kterém musí komise pracovat. V současné době probíhá studie na toto téma. Určitě se ještě vrátíme k parlamentu a budeme o tom hovořit. Eh, budeme pro vás mít nějaké prvky, které by mohly obohatit vaši úvahy, vaše úvahy. Dále tedy nemám čas pokrýt všechna témata, která zde zazněla, ale uh, ta dobrá zpráva řízení sportu v souvislosti s tím, co bylo zveřejněno v uplynulých eh, měsících, eh, to je věc, která také komise velmi leží na srdci. Víte, že v rámci pracovního programu 2014-2017, které eh, přijala rada, ale kde i komise hraje důležitou roli při jeho uplatňování, tak takzvaná good governance je jednou z pěti priorit Experti už se k tomu vyjádřili a určitě i komisař v následujících dnech a týdnech předloží jisté myšlenky a nápady, o kterých bude diskutovat s parlamentem a s předsednictvím. To je zatím z mé strany vše. Omlouvám se, že jsem nezmínil všechna témata, ale mohu se k tomu ještě vrátit, budete-li mít zájem. Děkuji. Pan Vilolostek. Já jsem tady měla nějaké jiné jméno. ale určitě jsme se s vámi už setkali i v pracovních skupinách. A teď bych dala slovo panu ministrovi. Je důležité to, co zde říkali někteří kolegové. Myslím si, že je opravdu důležité si uvědomit, že Evropa zde nemá přímou kompetenci, je zde subsidiarita a, jak říkala kolegyně, Petra, tak je důležité mít nějaká společná pravidla, nějaký legislativní rámec. My jsme se ptali komisaře Navračiče už na slyšení, co si o to myslí, zda by komise na sebe neměla vzít iniciativu. Máme zde i směrnici nebo iniciativu v oblasti směrnice pro boj proti dopingu. Ale mohli bychom mít něco podobného i pokud jde o zmanipulované zápasy, to je další důležité téma. A pokud jde o, to, o tu otázku dvojí kariéry, to je další věc, která si zaslouží naše intervenci. Důležité je vzájemné uznávání titulu. A také nové kompetence v oblasti sportu, to je zajímavé téma. Jsem si jistá, že ty vaše priority se budou odrážet i na vašich konferencích, i v závěrech rady a že dojde k určitému pokroku. Prosím, máte slovo. Eh, Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji všem, kteří si vzali slovo. Děkuji také komisi. Mohu to zhrnout tím, že bych řekl, že se zde ve vašem výboru cítím dobře. Protože často, když prezentujete sport, na národní úrovni, na evropské úrovni nebo i na mezinárodní úrovni, tak sport stejně jako kultura, to je taková nějaká nadstavba, je to vnímáno jako něco, co můžete mít, když máte peníze navíc, ale tady se tomu věnuje skutečná pozornost a, a pro naše předsednictví sport to není jen o zápasech a soutěžích, jsou tam i další aspekty, další hodnoty které se někde ani nedají změřit a přesto jsou velmi důležité. Je to taková ta pohoda, sociální integrace. Právě tyto hodnoty dělají ze sportu prvek, který zajišťuje soudržnost mezi jednotlivými politikami. Já se k tomu ještě vrátím. Myslím si, že je skutečně důležité, aby i v komisi, v jednotlivých programech komise i v tomto výbaru se k tomu přistupovalo právě tímto způsobem, že je třeba potrhnout další hodnoty sportu nad rámec té soutěže. To je tedy takový rámec, který bych zde rád uvedl k jednotlivým otázkám nebo úvahám z vaší strany. Paní Kamember Možná to eh, mohu eh, přetáhnout, eh, přehodit do Němčiny. Zcela jistě toto si přeje také předsednictví, tedy to jsou ty ta otázka těch praktických příkladů a sice jak to podchytit a jak to potom předávat do dalších členských zemí. To skutečně tak je. Eh, my eh, tady eh, hovoříme o, o tedy opravdu mladých dítětech od toho, od toho věku, řekněme, pěti let. A to je důležité, protože my tady potřebujeme ale partnery. Potřebujeme ty, co jsou tedy už v mateřských školách a ti, kteří se tam o ně starají den za dnem. Takže ty, aby eh, už se, eh, už, aby to začínalo už zde a tím se mm, eh, vytvořil takový ten efekt sněhové koule. Ano, protože samozřejmě doping, to je důležitá věc, ale také třeba špatné řízení, to eh, jsou také další věci, kterými je třeba se zabývat. To je nejenom tedy eh, v zájmu integrity sportu, ale také zdraví. To je ta první důležitá věc je třeba, abychom tady měli takovéto všeobecné uznání toho, eh, že ten boj nekončí. Prostě eh, ten doping v jakékoliv formě, i v těch nejmenších dávkách, je prostě špatně a to je pro nás důležité, abychom se na evropské úrovni tím zabývali a bojovali proti tomu eh, prostě celoevropsky společně. Ano, čili tady jde o to, abychom měli ve všech zemích tedy společný základ, ze kterého budeme vycházet a e, tady, tady je třeba tady e, ověřit, jak je to možné právně ušetřit. E, pokud se týče uznávání vzdělání v oblasti sportu, tak to, k tomu se dostanu později ke kariéře a mobilitě. Rád bych navázal na otázku paní Ward, která dobře zmínila také roli sportu mimo soutěžní sport. Pro mě není zásadní, aby někdo soutěžil, závodil. Můžete prostě třeba jen tancovat nebo dělat nějaký jiný sport pro radost. Každý v tom musí najít nějaké ty individuální aspekty, aby se prostě člověk hýbal, aby dělal nějakou fyzickou aktivitu a tam jsme tomu opravdu otevřeni. Neříkejme dětem, nehýbejte se, ale naopak říkejme jim, hýbejte se, to je důležité. A vy jste velmi dobře také řekla, jaké jsou důležité ty jiné formy, jiné tematiky, a sice integrace, sociální integrace ve všech podobách. A tady máme příklady ve všech zemích kde sport je ideální platformou k tomu, abychom zapojili, a neříkám integrovali, ale zapojili ty, kteří přicházejí z jiných zemí, aby se tedy zapojili do společnosti. Myslím si, že sport může být jedním z dynamických vektorů, jak eh, tuto účast, toto zapojení, tuto integraci uspíšit. A pokud je o ty otázky a myšlenky paní Rybacké, tak ta zmínila, velmi důležitý pojem dvojí kariéry v kombinaci také s mobilitou. Evropa roste díky mobilitě, díky volnému pohybu. A to nejen z hlediska sportu, ale také z hlediska školství a vzdělávání. To je velmi pozitivní aspekt pro Evropskou unii jako takovou a myslím si, že zde musíme vytvořit nějaké společné programy s výchovnými a vzdělávacími programy, které by běžely paralelně, aby sportovci v průběhu své sportovní kariéry měli také možnost eh, vytvořit si nějakou cestu do budoucna. Protože přece jen ten eh, ta sportovní kariéra je relativně krátká, takže je jim třeba zajistit také nějakou aktivitu do budoucna. A k tomu, co říkal pan Morgano, ten se zmínil o důležitosti různých soutěží a nejen soutěží. Hovoří se o fotbale, o cyklistice, tam komise vydala velmi zajímavou knihu, která byla prezentována při zahájení Evropského týdne sportu a byly tam hry, které jsou typické pro jednotlivé země a které se postupně ztrácejí. Tam nejde jen o finanční prostředky, ale prostě má to být něco, co by se mělo podpořit, abychom si hráli, abychom se společně bavili a abychom potrhli tento sportovní aspekt. Takže určitě to jsou věci, které nejsou nějak nákladné a využijeme toho, proč ne. A pan Takula ještě na závěr. Jak chcete informovat kolegy? Já si myslím, že máme k tomu nástroje. První tedy ten Evropský týden sportu. Vy k tomu teď vypracujete zprávu. To si myslím, že stejně jako týden mobility, to už je teď hotová instituce všude i u nás. Je třeba využít tohoto týdne, abychom ukázali diverzitu sportu, rozmanitost sportu a zároveň také význam toho, aby se jednotlivé politiky spojily, abychom v tomto kontextu ukázali, jaké jsou naše dobré národní postupy. Já, paní předsedkyně, nemůžu říci, že Lucembursko je v tomto, v tomto jako nějakým modelem, ale my máme takový program, eh, který se týká lepšího stravování a tak. A do toho jsou zapojena všechna ministerstva. Informujeme lidi o existenci tohoto programu, takže je to způsob, jak říci, máme nástroje a tyto nástroje využíváme. Děkuji, děkuji za vaše zajímavé vystoupení. Rádi s vámi povedeme dále dialog s vámi, s radou, také s komisí, aby tyto priority byly skutečně implementovány. My určitě dostojíme své povinnosti a určitě se zúčastníme i všech vašich konferencí. Na závěr bych ráda řekla, že hezkým závěrem byl takový obrázek Flavy Penety a další tenistky. Jasně ukázaly tyto dvě ženy, že všechny sporty jsou stejně důstojné. Nejsou nějaké sporty, které by byly méně důležité než jiné. A potom je zde ženský sport, který se v Evropě prosazuje. A byl to také hezký obrázek lojality a zdravé soutěže. Fair play, já si myslím, že to je věc, která je důležitá. My chceme, aby ten sport byl skutečně výchovný. My máme tedy velký zájem o vaši práci a vám děkuji za vaši přítomnost a budeme vám do budoucna i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 Požádala bych naše experty, aby se k nám připojili, abychom mohli zahájit další část našeho zasedání. <laughs> It's difficult. A teď se můžeme pustit do druhé části našeho programu. Nevím, jestli už tady máme experty. Prosím. Všechny vás vítám. Děkuji našich, našim odborníkům za to, že přišli. Děkuji vám za vaši přítomnost. A jsme velmi poctěni tím, že jste mezi nás přišli. Jak víte, dnes chceme zahájit informacemi o Evropském týdnu sportu, který uspořádalo oddělení na žádost výboru. Bylo to opravdu velmi bohaté, více než tisíc sportovních událostí, zúčastnilo se 31 zemí a také zde byla podpora tzv. velvyslanců sportu, zatím jich bylo asi deset, byli to tedy evropští sportovci, kteří byli k dispozici. Byla to také silná iniciativa k tomu, aby vznikl evropský prostor sportu, kde jde nejen o propagaci sportu, ale o propagaci pohybu, zdravého životního stylu, sociální integrace prostřednictvím sportu a tak dále. Pan ministr říkal, že nejde o integraci jako takovou, ale o e, zapojení různých skupin a integrace potom bude výsledkem tohoto zapojení. Evropský parlament e, vydal Fisasovu zprávu, kde se ukázalo, jak je důležité, aby to bylo spojeno i s různými specifickými tématy. Takže byla to opravdu skvělá akce, velká akce. My bychom od vás rádi slyšeli, jak tento týden hodnotíte, jak tento týden hodnotí také Evropská komise. Proto zde máme také eh, předsedu odpovídajícího oddělení a rádi bychom také se dotkli významnějších otázek, eh, Měli jsme také slyšení s ministrem sportu Lucemburska, Lucemburského předsednictví a mohu potvrdit, že témata, která jsme vybrali pro dnešek, se překrývají do velké míry s prioritami lucemburského předsednictví a také s pracovním programem Rady ministrů. Než dám slovo jednotlivým odborníkům, řeknu, jaká témata budeme řešit. Integrita, bezúhodnost sportovních organizací. Já děkuji různým asociacím, které se zabývají touto tematikou a byly také partnery Evropského týdne sportu a jim děkuji za jejich přítomnost. David Walsh, eh, známý novinář ze Sunday Times, eh, bude hovořit eh, právě o této otázce, o integritě, bezúhonosti sportovních organizací a také o té takzvané good governance, která zde byla zmíněna. Já si velmi dobře pamatuji, že se zabýval těmi aferami, kdy se vyšetřoval doping u cyklistů, u také Lence Armstronga. Pan Volš bude mít asi 20 minut na své vystoupení, potom zde bude asi 10 minut na otázky a odpovědi. Dále budeme pokračovat dalšími zprávami. Role sportu v posilování otevřené a inkluzivní společnosti. Toho se ujme pan profesor Jan Henry, který je ředitelem Centra olympijských studií v univerzitě Plavborou. Ten bude mít 15 minut na své vystoupení. To je také téma, které bylo zmíněno lucemburským předsednictvím. A potom je zde tedy ekonomická dimenze sportu, tu představí paní doktorka Anna Kleisner, která je zástupkyní eh, ředitele Sport Econt Austrie. A potom tedy po těchto dvou vystoupeních budeme mít 15 minut celkem na otázky a odpovědi a potom vystoupí pan Yves Lulostek, eh, který je předsedou nebo tedy ředitelem oddělení pro sportovní politiku a program Evropské komise. Bude to jistě velmi zajímavé. A nakonec ještě budeme mít eh, prostor pro ty pozvané asociace, sportovní asociace. Děkuji a hned dám slovo panu Volšovi. Ladies and gentlemen. Dámy a pánové. Mnohokrát děkuji za pozvání. Pozvání jsem přijal velmi rád, protože 37 let se věnuji sportu a z posledních 22 let si 15-16 let přeji psát o sportu. To je jediná věc, kterou jsem chtěla v životě dělat a myslím si, že zaživa z této profese nevídu, neboli budu to dělat tak dlouho, dokud budu dýchat. Když jsem byl malý, když mi bylo nějakých deset let, žil jsem eh, v malé vesničce na jeho východě Irska a každý den jsem čekal, až se ráno otevře obchod a budu si moct přečíst zprávu o sportu hm, v novinách. Náš mlékař vozil i noviny, nechával je před obchodem a já jsem se nemohl dočkat, až se v obchodě otevře. Noviny jsem okamžitě rozebral a šel jsem rovnou na sportovní stránky. Nic jiného jsem v životě nechtěl dělat. V této profesi jsem začínal v době, kdy se ještě psalo na obyčejné psací stroje a dostalo se mi té cti, že je to dokonce moje živobytí. Můj náhled na věc se v průběhu času měnil, možná si říkáte proč. Odpověď je celkem jednoduchá. V roce 1988 jsem jel do Soulu, to byla moje první olympiáda. Byl tam Ben Johnson, Carl Lewis. To byl nejlepší závod v historii lidstva. Já jsem chtěla, aby zvítězil Ben Johnson. Byl to člověk ze západní Indie usadil se v Torontu, stal se velkým američanem, já jsem byl na jeho straně. A dva dny po tomto závodě jeden novinář, taky ze Skotska, eh, zaklepal ráno ve tři hodiny ráno na moje dveře. Já jsem říkal, co se děje? A on říkal, Johnson má pozitivní test. A já jsem říkal, díky, že jsi mi dal vědět. A tím se změnil náš pohled na atletiku v té době. Ale člověk se to snaží nějak zdůvodnit. Říká si, to byl jeden člověk, není to takové všude a prostě pokračujete dál. Nastoupil jsem v dubnu 1996 do Sunday Times, předtím jsem pracoval pro noviny v Irsku to bylo moje Manchester United a Real Madrid. To byly největší noviny, pro které kdy budu pracovat. A první akce, na kterou mě poslali, významná akce, byla olympiáda v Atlantu. A já jsem měl pocit, že mám obrovské štěstí. Jedna z hrdinek této olympiády byla 26-letá irská plavkyně. 12 let byla mezinárodní šampionkou. Irsko za celou historii olympijských her získalo čtyři zlaté medaile a teď v průběhu jednoho týdne získalo tři. My jsme si dělali legraci v Irsku, eh, že když se naši eh, plavci nepotopí, tak je to dobrý výsledek. A teď jsme měli najednou ženu, která za jeden týden vyhrála tři zlaté medaile. Ale problém byl ten, že když jste se na to podívali blíž, byl dobrý důvod pochybovat o integritě. Když jsem se na to podíval já, Viděl jsem důvod, proč tomu nevěřit a nevěřil jsem tomu. Tři irští novináři, Tom Humphries a Paul Image, byli další dva. Tři jsme řekli, my tomu nemůžeme věřit. A my jsme byli samozřejmě ti špatní. Nicméně ona nakonec eh, se dočkala zákazu kvůli dopingu a člověka to změní. A kdybych vám mohl ještě vyprávět jeden osobní příběh, který hodně ovlivnil můj život, je to příběh který byste vy měli vzít za svůj z hlediska vašeho přístupu ke sportu. A týká se to smrti našeho 12-letého syna. Johnovi bylo 12, když ho srazilo z kola auto a zemřel. Naše, v naší rodině bylo pět dalších dětí a my jsme se rozhodli, že to pořešíme tak, že budeme o Johnovi mluvit, budeme na něj vzpomínat. Nebudeme se bránit tomu, že budeme mluvit o tom, co pro nás znamenal. A já jako Junův táta jsem chtěl zjistit věci o něm, které jsem nevěděl. On byl blázen do sportu, já jsem měl, šel za všemi jeho trenéry, šel jsem za jeho učiteli a jeden z učitelů mi řekl úplný poklad. Učitelka říkala, že když mu bylo sedm nebo osm, Když vyrůstáte eh, na venkově v Jirsku, chodíte do katolické školy a 14 dní před Vánocemi se mluví o Ježíškovi, o Betlému a tak dále. Takže ta učitelka vyprávěla celý ten příběh, jak z Galileji jdou do Betléma, jak najednou najdou tu stáje, tam se narodí Ježíšek. A přijde pastýř a tři moudří muži. A ti mu dají tři dary a oni se potom vrátí, odkud přišli a žijí velice skromně, protože Josef byl prostě obyčejný truhlář. A ta učitelka dětem říkala, že toho moc neměli. A John se přihlásil a říkal, víte, říkáte, že Mary a Josef toho neměli moc, tak co udělali s tím zlatem, které jim přinesli ti tři moudří muži? A ona říkala, Johne, já ten příběh čtu už 33 let, ale na to zlato se ještě nikdy nikdo nezaptal. Ona říkala, upřímně řečeno, opravdu nevím. A když mi ta učitelka ten příběh říkala, tak já jsem si říkal, to je klíč eh, k, žurnalistice. Zeptáte se na zjevnou věc, i když si myslíte, že se vám lidé vysmějí. I když e, se to ostatním nebude líbit. Když něco nevíte, tak se na to zeptáte. A já jsem se rozhodl, že tak to dál budu dělat. Že se budu ptát na ty zjevné věci. A teď e, v žurnalistice alespoň v novinářských kruzích. Já jsem ten, kdo nevěřil Lenci Armstrongovi. Ten, kdo se lidem snažil říct, že něčemu takovému nemůžou věřit. Ale mě inspirovala Johnova otázka při hledání pravdy v tom příběhu. A z vašeho pohledu, otázky, které vy byste měli klást, pokud Lance Armstrong dopoval od začátku, jak je možné, že trvalo až tři, celých 13 let, než se ukázala pravda? Protože v roce 98 v průběhu druhého týdne první Tour de France, na které byl, bylo naprosto zjevné, že podvádí. Člověk nemusel být e, nějaký investigativní nominář. Stačilo e, uplatnit selský rozum, zeptat se na zjevné věci – to byl pan Čistý, takzvaně pan Čistý. Všichni věděli, že je proti drogám, všichni věděli, že drogy nebere, všichni to akceptovali, takže mu dali přezdívku, když říkal, že lidé v tomto závodě pořád ještě dopují, tak ho šikanovali. A šikanoval ho nejvíc Lance Armstrong. Proč by Lance Armstrong šikanoval někoho, kdo zjevně nedělal doping? Těch důvodů bylo víc. Proč si člověk myslel, že Armstrong není tím, kdo říká, ale trvalo 13 let, než se to zjistilo. Proč? Protože lidé, kteří hlídají tento sport, a já nemám na mysli jenom eh, celosvětovou organizaci, která tu věc řídí v cyklistice, já mám na mysli třeba televizi, novináře, sponzory, určitě nebudou dávat peníze někomu, kdo je zdrojem korupce v tom sportu. Každý se díval jinam, každý měl svůj důvod a ty důvody většinou souvisely s komerčními zájmy. Z pohledu novin to byl dobrý příběh, v televizi to vylepšilo sledovanost, sponzoři prodali víc produktů. A ta celosvětová řídící organizace dosáhla toho, že jejich sportovní odvětví se rozrůstalo, takže Lance Armstronga nikdo pořádně neprověřil a uplynuly všechny ty roky, než pravda vyšla najevo. Takže vám bych řekl, že je potřeba pochopit význam toho, co se stalo ve vztahu k Lenci Armstrongovi. Už sedm let, 98 až 2005, Tour de France nikdo nevyhrál. Naposledy, když jsme měli vítěze, nebo když jsme neměli vítěze sedm let, a to se stalo jenom jednou, to sedmleté období bez vítěze, to bylo v době druhé světové války. A toto doping způsobil v Tour de France. Ubral nám tolik let, kolik druhá světová válka. A nezapomeňte, že u dopingu je snadné říct, že potlačit tento problém je velice těžké. Považujte to za příšeru, které musíte useknout hlavu. A je jedno, kolikrát jí tu hlavu useknete, ona naroste znovu. Možná si myslíte, že prostě nevíme, co s tím. My jsme prostě volení zástupci. Podle mě vy jste ti nejdůležitější lidé. Vy jste ti lidé, kteří mohou přivodit skutečnou změnu. A další důvod – proč jsem k Lenci Armstrongovi přistupoval tak skepticky, bylo to, že rok předtím jsme viděli, jak to vypadalo s drogami. Proč? Protože francouzští celníci a policie ten závod prošetřovali. Někdo řekl, podíváme se na to. Lidé v určitých orgánech řekli, že už toho mají dost, protože cyklistika se neuhlídá sama, musíme jim pomoct. A ukázalo se, že ten závod je velký podvod. A já nemluvím samozřejmě jenom o cyklistice, to jistě ne. Máme FIFU. Po celá léta jsme si všichni mysleli, že při nejmenším tam něco není v pořádku, kdybychom zašli ještě dál, tak bychom zřejmě řekli, že je tam korupce. Ale přitom se zdálo, že jsou nad zákonem, ale oni nejsou nad zákonem. Máme švýcarské vyšetřování korupce ve FIFA, americké vyšetřování a najednou FIFA mluví o tom, že je potřeba věci pořádně změnit. Metaforicky řečeno, k tomu dospěli, až když měli pistoli u spánku. Ale já si myslím, že volení zástupci mají přijímat takováto rozhodnutí. Naprosto souhlasím s tím, že doping by se měl stát trestným činem v každé zemi. Protože ta míra podvodu může představovat eh, desítky milionů liber. V žádné jiné oblasti života bychom lidem nedovolili ukrást tolik peněz. A možná bych ještě mohl něco říct, co je v podstatě lichotivé pro vlády a pro politiky. Já jsem sportovní novinář. Já píšu o antidopinku docela hodně. Víte, jak je to s předsedou celosvětové antidopingové agentury? Vlády rozhodují, kdo je ten prezident. Jednou rozhodují vlády, jednou IOC. A já jsem vždycky raději, když eh, toho člověka jmenují vlády, protože je pravděpodobné, že bude silnější, že rozhodně bude postupovat proti dopingu a to je ironické, protože by se dalo očekávat, že lidé ze sportu eh, budou imunní vůči politickým uvahám, a tak to není. Teď je jeden velice zajímavý případ. Velice brzy bude k dispozici zpráva nezávislé, nezávislé komise. Jde v podstatě o vyšetřování korupce v ruské atletice. Každý, kdo by se na ten případ podíval, by viděl, že sportovci, kteří dopovali, získali medaile, zlaté medaily na londýnské olympiádě, na mistrovstvích světa v posledních letech. Tam v podstatě dominovalo Rusko v atletice. Letos se jim tolik nedařilo, protože jim jsou na stopě a nemohli dělat ty věci, které dělali předtím. Ale při předchozích olympiádách, poprvé nebo v podstatě po druhé, měli víc zlatých medailí než USA. To vyšetřování proběhlo byl tam vynikající whistleblower, který svědčil v takové míře, v jaké ještě nikdy nikdo ve sportu nesvědčil. Mají další důkazy. A všechny důkazy ukazují na to, že těm atletům jejich národní trenéři, národní antidopingová laboratoř a Národní antidopingová agentura řekli, že za určitých okolností, když jsou dost dobří a jsou kandidátem na medaily, je podvod v pořádku. V takovém případě to mělo být tak, že by svět měl vidět, že pokud nějaká taková země něco udělá, bude mít zákaz na nějakou dobu. Zákaz nebudou mít jenom ti sportovci, ale celá země. Rusko by mělo dostat zákaz. Kdyby to bylo fair play, tak bychom Rusku řekli, tohle vám nemůže projít. Současný prezident byl jmenován eh, Mezinárodním politickým výborem. Já se nejsem jistý, jestli je v zájmu Mezinárodního olympijského výboru nepozvat Rusko na olympiádu na příští rok, takže si vůbec nejsem jistý, že Rusko dostane zákaz, jak by to mělo být. 37 let jako sportovní novinář. A teď jsem skeptik s laptopem, už nejsem fanoušek s psacím strojem. A o sportu jsem zjistil, že je pořád krásný, je to pořád fantastická aktivita, a to správné slovo je opravdu aktivita, protože je úplně jedno, jaká aktivita to je. To, co říkala Julie Vardová o tanci, to je něco, s čím mohu naprosto souhlasit. Já myslím, že vůbec není nutné, aby děti eh, dělali organizovaný sport, když mohou dělat organizovaný tanec. Nebo trampolínu, to je úplně jedno. Potřebujeme, aby děti byly aktivní. A to je jeden, jeden aspekt životního stylu, který potřebují. celá léta nám všichni říkají, že je potřeba mít olympiádu, aby to inspirovalo mládež k tomu, aby se věnovali sportu. Ale tak to není. Na každé olympiádě před Londýnem jsme viděli, že po olympiádě zapojení vždy klesá. A stejně to bylo i v Londýně. A já, když se teď rozhlednu kolem sebe, a vy jste mluvila o těch dvou italských tenistkách, které byly ve finále US Open. Já se jenom ptám, jestli to, že ty dvě italské tenistky se probojovaly do finále US Open, bude znamenat, že víc dětí v Itálii bude hrát tenis. Příštích pár týdnů určitě ano. Ale rozšíří se sportovní zařízení, naroste počet trenérů, bude víc organizovaných závodů? Já si nejsem jistý. Protože vím, že v Británii vynaložili na organizaci olympijských her téměř 10 miliard liber, ale pokud vím, tak počet lidí, kteří se věnují sportu, klesá. A největší pokles nastal mezi těmi skupinami obyvatelstva, které jsou na tom nejhůř ze sociálního hlediska, které žijí ve znevýhodněných oblastech. Takže sport dělat sport, být aktivní, eh, rozhodně v naší zemi, v Británii, to se stalo záležitostí střední třídy a těch, kteří jsou na tom dobře. A když nepochopíme, že ty prostřední tabulky nejsou k ničemu, jestli bude Británie před Ruskem nebo Rusko před Čínou, jak to ovlivní kvalitu života dětí? Jde o to, co lidé stále více hledají. Ve sportě je spousta věcí špatně a podle mě to všechno nevyřešíme. Myslím si, že toho můžeme udělat mnohem víc, než děláme, ale musíme změnit způsob uvažování. A měli bychom uvažovat tak, že nezáleží na tom, co se děje na elitní úrovni. Všichni bychom se měli zabývat především tím, co se děje na té základní úrovni. A potřebujeme víc aktivních lidí. A já bych byl velice rád, kdybyste si z mého příspěvku dnes tady odnesli to, že potřebujeme legislativu v zájmu dětí, které nemají příležitost věnovat se sportu. Protože v tom selháváme a pokud neuděláme něco radikálního, nevidím, jak to dokážeme zvrátit. Děkuji vám za pozornost. Thank you. Thank you so much, uh, dear Mr. Walsh. Děkuji, pane Volši, za tuto zajímavou zkušenost, za toto svědectví. Myslím si, že to je opravdu velmi účinné, i trošku tvrdé, ale je důležité, abychom byli sami k sobě nároční. Je pravda, že olympiáda nebo velké sportovní události nenutně tedy zvyšují zájem o sport tam jsou tři dimenze. Jednak tedy přímá účast a to my chceme podpořit, že chceme, aby se děti už od eh, úzkého věku, útlého věku věnovaly sportu. Pak je zde také image sportu, to je podle mě velmi důležité. A je důležité, aby tedy právě sport eh, byl čistý a aby různá sportovní odvětví byla na stejné úrovni. Vy jste zmínil také možnost, stejně jako Petr Kamerevert, že bychom měli v Evropě institut, eh, nebo tedy trestní postihy za doping. To zatím ještě není zakotveno, ale v tomto smyslu je tedy důležité, abychom co nejrychleji začali uplatňovat úmluvu Rady Evropy v této věci. Takže nejdřív dám slovo tedy kolegům a potom dalším dvěma řečníkům. Julie? Julie Ward. Um, thank you very much. I'm a personal story because I think that Chtěla bych eh, vám poděkovat eh, za to, že jste mezi nás zavítal. Eh, my víme, že mm, ti, kteří mají moc, řekněme, eh, politici, žurnalisté, učitelé, eh, v podstatě všichni musí být eh, lidské bytosti. A já jsem velice ráda, že jste to vzal tak politicku tady na našem dnešním zasedání. Já jsem taky z Britského ostrovu, ze severozápadu. A jak jste řekl, důležité je prostě něco dělat, dělat něco správného. A prostě věci, které máme rádi a které jsou správné, možná, že mluvím trošku smateně. Občané eh, hledají vzory, hledají takové modely, podle kterých by se mohli řídit a to, co jste řekl, bylo pro mě velice důležité. Děkuji a pokud někdo další se nehlásí o slovo, tak dám slovo dalším dvěma řečníkům a potom budeme mít eh, společnou diskusi. Takže druhým řečníkem je profesor Jan Henry ze, z Univerzity Loughborough. Ten bude hovořit o roli sportu v v podpoře otevřené a inkluzivní společnosti. To je věc, která nám velmi leží na srdci, tedy výchovná roz sportu. Myslím, že máte slajdy? Nemáte? Já nevím, jestli to lidé vůbec uvidí. Okay, okay. We are, she's, you are, no, okay. Děkuji, paní předsedající, a děkuji vám za pozvání a za eh, příležitost zúčastnit se. Eh, já tady mám dokument, podle kterého se eh, budu řídit, ale bude to trošku stručnější. Já bych pohovořil eh, o trošku eh, evropském dokumentu, eh, ve kterém se píše, že sport proporuje porozumění a je proti negativnímu ve společnosti a tak dále. To je takový prostě pozitivní Eh, co si pozitivního a vždycky se říká, že sport právě dělá toto. Ale je tady ještě také kritika. Na jedné straně tato tvrzení eh, chybí jim prostě důkazy, o které by se mohli opřít. A ano, eh, sport má určité na druhé straně tedy kromě těch pozitivních hodnot občas také eh, se zde objevují různé homofobie a rasismus a tak dále. A já tady mám tři otázky. Za prvé, eh, jak tedy eh, vnímáme eh, multikulturismus, interkulturalismus, národní identitu a občanství. Za druhé, jak příjemci a místní aktéři mohou podporovat sportovní programy tak, aby, šlo o, aby zde to napomáhlo integraci minorit a podobně chtěl bych zdůraznit, že položit si tyto otázky, to je něco, co eh, možná vypadá celkem eh, jednoduše, ale v podstatě je zde, hm, jak si navrhujeme, aby hm, se na to podívat z té stránky, že sport tedy ano, může být dobrý v určitém kontextu pro určité skupiny, ale nemusí tomu tak být vždy. Takže první otázka. A sice vztah mezi multikulturalismem, interkulturalismem eh, a občanskými přístupy ke sportovní politice. Existují zcela eh, odlišné eh, pohledy na integraci v Evropské unii. Eh, souvisí to s různými koncepcemi národní, eh, národní identity, konceptem lidských práv a eh, prostě národními pohledy. Když bychom chtěli vytvořit ideální typický rámec pro politiku, Eh, která bude spod využívat sociální integraci, tak eh, můžeme zde navrhnout tři klasické modely občanství. A sice francouzský model eh, založený na univerzálních politických právech pro všechny občany a přičemž náboženství a kulturní preference to je zhoršil soukroma. E, další je německý e, kulturní model, který je taky asimilační, ale zatímco ta kultura byla e, byla de facto za soukromou záležitostí, tak v Německu je to součást historie, kultury a tak dále a vyplývají z ní práva v politických projektech. A třetí je eh, britský tradiční multikulturalismus, eh, což je výsledkem historie a je to de facto mm, eh, pluri kulturní národ, který vyplývá z koloniální minulosti. Tento tradiční model se časem měnil, ale zůstávají určité rysy, o něž lze opřít typickou politiku. No a když eh, bychom stručně proběhli těmi celkem šesti modely, první je interkulturalismus, ve kterém politic, eh, politická eh, kultura je, interkulturalismus je politicky založený, komunitně založený a sport je prostředkem kulturní výměny. Dále je tady multikulturalismus, což znamená eh, přístup eh, napříč všemi nebo dostupnost napříč těmi kulturními prostředími. To je tradičně sociálně demokratický přístup, eh, rovné příležitosti a tak dále. Eh, prostě eh, sport pro všechny a financování sportu pro všechny, to je ta politika. Dále multikulturalismus číslo 9, eh, to je separátní a rovný rozvoj. Je to komunitaristický přístup, komunitní komoditní přístup, to je z francouzštiny, omlouvám se. Dále máme tady hm, ochranu e, třeba i v politice tím, že i v parlamentu jsou vyhrazená, vyhrazen určitý počet křesel. E, e, prostě jsou zde jakési ochrany proti slabosti některým minorit a sport, ve sportu se projevuje monoetnicita. A pak je tady čtvrtý typ a to je tržní pluralismus. A tady hovoříme o například eh, eh, sportovní a zdravotnická zařízení, například pouze pro muslimské ženy. A tady máme eh, komerční sektor a dobrovolnický sektor, který se zaměřuje na specifické menšiny. Pak tady máme politiky, a tady budu hovořit zejména o Francii, kde sport je eh, prostředkem sociálního zabezpečení, aniž by bylo nutné se eh, tak si specifikovat eh, pro jednotlivé minority. A funguje to tedy v, zejména v monoetnické společnosti nejlépe. Čili toto je celá paleta přístupů a tyto politiky eh, se zakládají na různých eh, očekáváních, různých přístupech, různém chápání role sportu. Takže pokud se týče přínosu, jak pro příjemce, eh, tak pro ty pracovníky, řekněme, v terénu grassroots úroveň. Eh, například sportovní eh, služby pro azylanty eh, v, a imigranty v Velké Británii. Tady vám mohu ukázat tři případy, které jsme studovali. První bosno-hercegovinská komunita, která si založila svůj svaz, lokální, tedy bezprostředně po vypuknutí balkánské války. A tady de facto se podařilo Bosňákům navázat kontakty k hostitelské komunitě a zdálo se, že Bosňáci jsou obvykle lepší v basketbalu než místní Britové a došlo tedy k výměně hráčů a byly navázány poměrně zdravé a silné vztahy ale nebylo to úplně růžové, poněvadž na zpočátku se naráželo na problémy, ovšem eh, došlo k určité výměně, která byla celkem pozitivní. A druhý příklad eh, se týkal kurdských uprchlíků a jejich eh, uvedení do určité části města Darby kde již byli britští pakistánci, mm, což je tedy mm, muslimská komunita a zde. Sociální služby a policie a další eh, orgány se spojily a byly vytvořeny eh, sportovní eh, jednotky, sportovní kluby mezi těmito komunitami a bylo to zaměřeno na to, aby Eh, se eh, jaksi zabránilo vzájemnému násilí těchto skupin, ale také eh, šlo o podporu vzdělávání a, a bydlení a tak dále. Čili to je takové navazování sva, s vazeb. A třetí je alžírská komunita v Nottinghamu, Eh, v podstatě africká, ne čistě alžírská. Zde se nabízel omezený rozsah služeb, ale fungovalo to. A šlo o navazování vztahu uvnitř té komunity eh, s lidmi, kteří měli podobné zkušenosti se zvládání dramatických situací vyplývajících ze statutu prchlíka. Čili eh, tři typy, eh, městři, různé přístupy. A eh, my jsme tedy vedli rozhovory s jedinci, poněvadž takto to byla nastavena naše metoda, eh, čili hovoří, hovořili jsme s těmi příjemci těchto služeb a samozřejmě oni zmiňovali, ano, zdravotnictví nám pomáhá, zdravotní péče, psychická péče a pomáhá nám to s tím stresem každodenním, z té situace, ve které jsme. A vím, že třeba jeden eh, člověk z Konga říká, že eh, jedině, jedině neděle je veselý den, protože jedině v neděli se setkává právě s tím svým klubem. Čili jim to určitě na té lidské úrovni pomáhalo. Ale také ty Eh, benefity v podobě sociálního kapitálu, společenského kapitálu, to znamená navazování mostů, stavení mostů mezi Bosňáky a domácím obyvatelstvem eh, v rámci také vzdělávání sociálních služeb a tak dále. Prostě eh, ti sociální pracovníci prostřednictvím sportovních klubů našli cestu k těm, kteří potřebovali pomoc. A potom navazování vztahů Eh, čili vzájemná pomoc a tak podobně. A to jsou de facto různé politické cíle, o kterých jsme hovořili v tom eh, rámcovém, v, té rám, v tom rámci. Tyto důkazy o tom, že eh, v malém rozsahu tyto uprchlické organizace mají určité přínosy, tak teď je otázka, eh, nakolik je to možné zobecnit, nakolik přesvědčivé jsou tyto důkazy pro eh, kontakty mezi skupinami, které skutečně zmírňují napětí. Eh, já myslím, že co se týče kvality poskytnutých důkazů, tak tady jsme pokročili Eh, na eh, vyšší úroveň. Eh, prostě můžeme to agregovat a výsledky z malých studií nám mohou pomoci dát dohromady celkový obrázek. No a ty případy, říkáme tomu case review, to znamená zkoumání těch příkladů, Přičemž toto je, to case review, to je eh, eh, de facto zkrátka, to znamená eh, důkazy v oblasti sportu a kultury. Dnes už se to opírá o více než 230 studií a můžeme říci, že mnoho z těch studií nám tady skutečně podává přesvědčivé důkazy. Ale ještě pozbudivější je, že v té metaanalýze kontaktů mezi eh, skupinami eh, zde máme 515 eh, empirických studií, které se od 50. let až do dneška týkají se 25 zemí a v oblasti sportu, Eh, školství a tak dále. Prostě eh, celá taková oblast, eh, nebo všechny možné oblasti, kde dochází k mezikulturním stykům. Máme tady skutečně silné důkazy. 90% těchto 500 studií ukazuje, že ty mezi kontaktní, meziskupinové kontakty skutečně snižují bariéry, odborávají předsudky a tak dále. To je velice silný argument. Materiál se tady sbírá už od 50. let a přístup založený na teorii meziskupinových kontaktů nám tyto důkazy eh, podává a sice až do té míry, že je těžko najít kritické argumenty eh, proti kontaktu mezi skupinami a máme tady také mnoho příkladů ze sportu. Ale nejen to. Také se nám daří identifikovat podmínky, za kterých je tento meziskupinový kontakt efektivní identifikuje se rovné postavení eh, různých skupin, mohou se stanovat eh, góly pro, eh, tedy cíle pro jednotlivou, jednotlivé oblasti spolupráce a podstatné je, aby docházelo skutečně ke mezilidským kontaktům, nejenom k jakýmsi formálním. Máme tedy opravdu přesvědčivé důkazy, eh, které můžeme postavit proti cynickým argumentům. A máme i celkem pěknou sbírku generických úspěchů. To znamená, že máme dobrý základ eh, pro budování politik, respektive pokračovat budování politik. Eh, někteří kolegové z akademické sféry Eh, možná eh, byli také trošku přes, eh, překvapení a zatlačení do kouta. No, závěry. Já jsem tady chtěl podat jakýsi mini obrázek té zprávy, kterou jsme vypracovali a musím říci, že ten celkový obrázek je daleko optimističtější, než by se mohlo zdát, pokud se týče používání eh, tedy toho nástroje navazování vztahu mezi různými skupinami. Děkuji vám. Děkuji. Zajímavá byla také ta konfrontace těch různých modelů integrace a jak sport je v těchto jednotlivých modelech. To bylo zajímavé. A také ty důkazy, které jste předložil ohledně těch pozitivních výsledků integrace také jednotlivých menšin. Děkuji. A nyní předám slovo další řečnici. To je doktorka Anna Kleisner, která bude hovořit o ekonomické dimenzi sportu. To je velmi nová a velmi zajímavá oblast. Proběhne také konference o ekonomické udržitelnosti sportu, to už zmínil tedy pan ministr. To bude téma, na kterém bude jeho předsednictví pracovat. Vy jste zástupkyní ředitele Sport Econ Austria, což je Institut eh, sportovní ekonomiky. Prosím, máte 15 minut. Thank you very much. Um, good afternoon, ladies and... Dobré odpoledne, dámy a pánové. Děkuji vám za pozvání na tento seminář. Jsem velice ráda, že mohu říct něco k ekonomické dimenzi sportu. Především si chci představit, abyste věděli, proč tady vlastně jsem. Jmenuji se Anna Kleisner a jsem výzkumná pracovnice, eh, ekonomka zaměřená na sport a také spoluředitelka Institutu pro ekonomiku ve sportu ve Vídni. Před deseti lety jsme byli první, kdo zavedl nástroj pro kvantifikaci ekonomického dopadu sportu. A teď patříme ke skupině expertů na statistiku ve sportu na evropské úrovni a máme také na starosti metodologické aspekty. Jistě bych mohla mluvit o ekonomické dimenzi sportu dvě hodiny, o tom, co se stalo v posledních deseti letech, ale mám jenom 15 minut a tak se musíme zaměřit jen na pár věcí a já doufám, že si uděláte trošku představu o tom, čím se každý den zabýváme. O čem budu mluvit? V příštích 15 minutách. Ráda bych začala definicí sportu z ekonomického hlediska, protože ten výraz, ten eh, pojem možná vypadá velmi jasně, uvidíte, že to potřeba vyjasnit. Potom budeme mluvit o sportovním satelitním účtu, kterým se poměřuje eh, sport. Potom se podíváme na čísla, ekonomický dopad z pohledu DPH a zaměstnanosti. A kromě toho zajdeme do trošičku větších podrobností, budu mluvit o národních silných stránkách a slabinách, o podobnostech a rozdílech mezi zeměmi a o potenciálu ve sportu pro růst. Když se podíváte na e- sportovní sektor v Evropě, není pochyb o tom, že má obrovský ekonomický dopad. Sport přispívá k růstu a to znamená, že sport má dopad na přidanou hodnotu, na hrubý národní produkt a na kupní sílu. Vznikají pracovní místa ve vztahu ke sportu a nemůžeme podceňovat také zdravotní dopady. Když se ovšem podíváme na statistické údaje, a máme 0,28 hrubé přidané hodnoty a 0,3 z hlediska zaměstnanosti. Pak vidíme, že je tady rozdíl mezi dokumentovaným ekonomickým dopadem sportu a ekonomickým významem sportu. Těch důvodů je několik stále se eh, podceňuje dynamika tohoto sektoru. První problém spočívá v tom, že definice, statistická definice a běžné chápání sportu a sportovní aktivice liší. Je to v podstatě jakási kategorie sportovních zařízení. To znamená, že máme jenom provozní sportovní zařízení, kluby a organizace v oblasti statistiky, ale Účinky sportu najdeme i v dalších oborech, jako je třeba maloobchodní sektor, produční sektor a cestovní ruch. Kromě toho s tímto problémem souvisí i to, že jsme neměli dlouhou dobu žádnou definici sportu. Od roku 2007 máme určitou definici, ale předtím nebylo možné srovnávat výsledky studií mezi zeměmi, a kromě toho chybí obecně řečeno údaje a nevíme toho moc o dílčích sektorech souvisejících se sportem a kvantifikace ekonomického dopadu sportu je tedy velká výzva. Aby se některé z těchto problémů vyřešily, vznikla v roce 2007 pracovní skupina Sport a ekonomika. Teď máme expertní skupinu na sport a statistiku a snažíme se některé ty problémy řešit. Ráda bych začala definicí sportovních odvětví. Toto je zjednodušený přehled sítě vzniku přidané hodnoty ve sportu a ukazuje to ten několikarásobný dopad sportu na ekonomiku. Problém je ten, že pouze když máme jasnou definici toho, které sektory a dělčí sektory bychom měli zahrnout do sportovní ekonomiky, můžeme se pokusit poměřit ekonomický dopad v naší práci jsme zjistili, že není dobré mít jenom jednu definici sportu. Místo toho definujeme sport trojím způsobem. Máme statistickou definici sportu, tam jde o provoz sportovních zařízení, sportovních klubů a organizací. Když dáme dohromady všechna odvětví, která jsou nezbytná pro sport, která produkují služby, zboží, aby bylo možné sportovat, dostaneme se na úroveň té úzké definice. Pokud chcete hrát fotbal, potřebujete míč, boty, oblečení, potřebujete stadion a podobně. A v té širší definici přidáte další odvětví, která nějak souvisí se sportem, ale nejsou nezbytná k tomu, abyste mohli sport provozovat. je třeba o média, vysílání, sásky a takové věci. Tato trojstupňová definice se nyní stala vilňuskou definicí sportu a máme ji od roku 2007. Metody, jak, metody, jakými se kvantifikuje ekonomický dopad sportu máme takzvaný satelitní účet. To je specifický datový systém, který vychází z národních účtů, ale nepatří do těch národních účtů. Z důvodu kompatibility s národními účty je možné poměřovat celkový ekonomický dopad z hlediska přidané hodnoty, zaměstnanosti a kupní síly, ale také je možné porovnávat na základě údajů z jednotlivých zemí a porovnávat s dalšími makroekonomickými agregáty sportu. Hlavní problém je to, že dá dohromady takový účet je časově náročné, finančně náročné, to ukázaly naše zkušenosti. Nicméně dá se říct, že je to nutné a investovat do této práce stojí za to, protože to je jediný způsob, jak měřit ekonomický dopad. Takže jak vytvořit satelitní účet? Nevypadá to moc těžké, vezmete si tabulky, národní tabulky vstupu a výstupu, stanovíte si všechna odvětví jako ta, která přispívají nebo nepřispívají, uděláte si tam sloupečky, řádky a pak dáte dohromady všechny ty národní tabulky, abyste dostali jeden evropský satelitní sportovní účet. Vypadá to snadno, ale ukázalo se, že to tak snadné není. Začíná to tou jednoduchou tabulkou vstupu a výstupu, ale tam vidíte ty řádky, vidíte, jaké produkty a služby se prodávají pro průběžnou spotřebu a konečnou spotřebu a vidíte také, jak vyprodukovat dobrou službu, neboli co k tomu všechno potřebujete. A patří tam také křížová přidaná hodnota. Když jsme prováděli studii ekonomického dopadu sportu, měli jsme 27 členských států, takže jsme měli 27 stupní výstupních tabulek. Každé odvětví, které nějak přispívá ke sportu, je rozdělené. Je tam ta část, která se sportem nesouvisí, to zůstává v tom sloupci a v tom řádku jako předtím. A pak se vezmou ty věci, které se spod týkají a dávají se do samostatného sloupce a řádku. A to jsme udělali tedy pro 27 zemí. A nakonec jsme těch 27 tabulek vstupu a výstupu museli dát dohromady, abychom z toho získali jednu evropskou tabulku vstupu a výstupu. A když si vezmete jenom tu prostřední část tabulky, je tam 27 regionů krát 94 odvětví, takže v té tabulce je 2538 řádků a sloupců, takže vidíte, že to není tak snadné, jak to vypadá. Na této stránce bych vám ráda ukázala některé z výsledků naší studie. Začneme hrubou přidanou hodnotou. Když si vezmeme širokou definici sportu, tak analýza ukazuje, že sport představuje 1,7 přidané hodnoty v Evropě, nebo jinými slovy můžeme říct, že každých 60 eur vygenerovaných v Evropě přímo souvisí se sportem. Z absolutního hlediska sport představuje každý rok 173 miliard eur. A když si také vezmeme nepřímý dopad v tom hodnotovém řetězci, pak eh, Sport představuje téměř 3 evropské hrubé přidané hodnoty. Letos sport na evropské úrovni je srovnatelný se zemědělstvím, vlastnictvím a rybolovem a je téměř 2,5 krát větší než například hornictví. Nejdůležitější odvětví, na které má sport dopad, jsou služby, vzdělání, cestovní ruch, to jsou hotely a restaurace, zdravotnické služby a obchodní služby. Nakolik je důležité mít správnou definici, vidíte i z tohoto obrázku, tady vidíte dopad na zaměstnanost na třech úrovních podle té vilniuské definice. Podle statistické definice, definice je to jen 0,3%, ale podle širší definice je to 1,4 a u zaměstnanosti je to přes 2 U hrubé přidané hodnoty to bylo 1,76 takže vidíme, že sport je eh, náročný z hlediska vynaložené pracovní síly. Na této stránce vidíte podrobněji, z čeho jsme vycházeli v jednotlivých zemích. Celkově v Evropě máme 4,5 milionu lidí, Již zaměstnání přímo souvisí se sportem, jak vidíme. Vysoké počty máme v Lucembursku, v Rakousku, z relativního hlediska. Silné stránky a slabiny jednotlivých zemí. Pokusili jsme se o takovou analýzu a pokusili jsme se seřadit země od 1. až do 27. závislosti na produkci související se sportem, na odpovídajících produktových trzích. A hlavní výsledky najdeme na této stránce, ano? Británie, Irsko, Rakousko a Polsko jsou v sektoru služeb vysoko v tom eh, žebříčku, Německo z hlediska zboží a služeb a Slovinsko a Estonsko v porovnání s Německem mají velice dobré sektory, ale mm, není to tak eh, úžasné, co se týče služeb. Zabývali jsme se také potenciálem růstu na evropské úrovni a téměř ve všech zemích byla tři odvětví, která jsou velmi slibná sportovní výživa, sportovní pojištění a ekonomické a právní konzultace pro sport vykazují vysokou míru růstu a také vysoký nepřímý dopad, neboli ten vícenásobný efekt je přinejmenším dvě nebo více. Když se podíváme na podobnosti a rozdíly mezi jednotlivými zeměmi, co se podobností týče, vidíme, že země s vysokým HDP na hlavu mají zvlášť velký podíl odvětví souvisejících se sportem, nejenom v absolutním, ale i v relativním měřítku. Ve všech zemích máme tři odvětví s vysokým potenciálem růstu A také máme eh, služby, které jsou které souvisejí s dopravou a tam je vysoký faktor téměř ve všech státech. Rozdíly je těžké mluvit o všech zemích. Pro mě je to snadné, protože Rakousko patří k předním zemím. ve sportu z hlediska hrubé přidané hodnoty a má to svůj důvod. Máme zimní sezónu, máme horské sporty, lyžování. Takže hlavní podíl má cestovní ruch. Plně něco jiného je to na Kypru. Tam jsou to hlavně sásky, rádio, televize. Německo těží z vysoké soukromé spotřeby, a sportovní ekonomika se zaměřuje především na služby. Něco podobného je v Nizozemsku. Velice zajímavá je možná Velká Británie. Výdaje spotřebitelů související se sportem ovlivnila krize v roce 2008, ale viděli jsme, že londýnská olympiáda hodně sportu pomohla, takže jsme se dostali na stejně vysoká čísla jako před rokem 2008. A nyní bych zřejmě své vstoupení mohla uzavřít a děkuji vám za pozornost. Grazie. Thank you. Děkuji. Paní doktorko Kleisner, velmi zajímavá tato nová perspektiva. Kolegové určitě budou mít otázky. A teď bych ráda dala slovo Ivovi Lustekovi, který bude hovořit o rovnováze ve, sportě a ži- ve sportu a životě. Je vedoucí oddělení sportovní politiky a programu v Evropské komisi. Říkám si, zda bychom neměli možná dát slovo nejdříve kolegům, než dám slovo expertovi z komise. Pokud kolegové nemají žádné otázky teď, tak dám slovo expertovi z komise. Jsem ráda, že je tady i pan Fisas, který byl zpravodajem té zprávy, která zde byla několikrát zmíněna. Byla to ta evropská zpráva nebo zpráva Evropského parlamentu o sportu. Dám tedy slovo panu Lolostekovi a potom slovo kolegům, kteří by eventuálně chtěli položit nějaké otázky. Takže prosím. Děkuji, paní předsedkyně, za to, že jste uspořádala tento důležitý seminář. Je to aktuální téma, sport zaujímá místo, které je čím dál více uznáváno v rovnováze, v životě. A je to také důležitá chvíle, protože jsme právě ukončili první Evropský týden sportu. Myslím si, že je to tedy skvělý okamžik, jak o tomto tématu pohovořit, nebo kdy o tomto tématu pohovořit. Možná pár slov úvodem. Takový stručný návrat zpět. Rok 2014 byl velmi dobrým rokem pro sport, pro evropskou dimenzi sportu. Pro komisi, i pro parlament, i pro radu se odehrála spousta zajímavých věcí. Rok 2014 byl prvním rokem, kdy byl uplatněn program Erasmus+, sportovní kapitola, ten vy jste odhlasovali. Byl to také první rok implementace rozhodnutí, nebo tedy doporučení HEPA z roku 2013. Byl také přijat druhý plán Evropské unie pro sport na rok 2014 a 2017 a poprvé byl jmenován komisař, který má ve svém portfoliu sport. Rok 2015 tedy začíná podobně dobře, dokonce ještě lépe, protože byl uspořádán první Evropský týden sportu. Jsou vedena také jednání na radě, která byla zmíněna už na začátku ohledně zmanipulovaných zápasů. Tato jednání přinesou velký pokrok v této oblasti a také komise spolu s členskými státy na návrh parlamentu diskutuje o možné reorientaci programu Erasmus+, aby se ještě více zaměřil na ten základní sport, sport na nejnižší úrovni. To jsou tedy oblasti, kdy jsme velmi postoupili v roce 2015. Hodně tedy hovoříme o tom masovém sportu nebo o sportu pro nejširší vrstvy tak zde si musíme položit otázku, co je cílem. Cíl je velmi jednoduchý, můžeme ho schrnout do jedné věty, kterou máte tady na slajdu, a sice zvýšit eh, zapojení populace do sportovní a fyzické aktivity. Nesmíme, nesmíme zapomínat na fyzickou eh, aktivitu jako takovou, protože se nejedná pouze o sportovní kluby. Pravidelně máme zprávy nebo studie Eurobarometru a zjistili jsme, že 41% Evropanů provozuje sport málo anebo vůbec. Jedná se o regresi v porovnání s posledním eh, průzkumem Eurobarometru z roku 2009, protože mezi roky 2009 až 2014 eh, podíl těch, kteří nikdy nedělají sport, eh, vzrostlo z 39 na 42, takže to není dobrý vývoj a právě ty iniciativy, které děláme, reagují na tuto výzvu. Je také jasné, a myslím, že to tady jeden z předřečníků říkal, že komise nemá ambice všechno sama vyřešit. Komise přináší svůj díl ale je zjevné, že ostatní partneři se na to musí také podílet, to znamená členské státy, veřejné orgány, sportovní hnutí, sportovní asociace, místní orgány. Takže jsme si vědomi ve vší skromnosti, že máme svou roli, ale ta naše role je i role podpůrná ve spolupráci s dalšími partnery. obecný komentář k Evropskému týdnu sportu. Je jasné, že to není cíl sám o sobě. Cíl je pracovat skutečně dlouhodobě na podpoře a propagaci sportu a fyzické aktivity. Nejedná se o to, že bychom měli jen nějakou roční výroční akci, ale jedná se o vytvoření a implementaci dlouhodobé politiky. K tomu máme nástroj který odhlasoval, přijal Evropský parlament, je to Erasmus+, a v programu Erasmus+, eh, jsou položky, které nám umožní podpořit fyzickou a sportovní aktivitu a takové iniciativy, jako je Evropský týden sportu, bychom použili tento nástroj k tomu, abychom financovali projekty, abychom financovali akce, abychom financovali také jednu akci na členský stát, prostřednictvím tedy národních koordinačních eh, center. V roce 2014, nebo promiňte, v roce 2015 prav, přibližně 20 rozpočtu bylo věnováno nejen tedy Evropskému týdnu sportu, ale i projektům, které mají zajistit jeho kontinuitu. A v roce 2015 eh, to bude trochu méně než 20 nebo tedy v roce 2016, ale zatím je to jen výhledové, protože v roce 2016 budeme mít více peněz, takže i když ten podíl bude nižší než 20%, tak v absolutních číslech to bude více. Evropský týden sportu. Jaká byla koncepce, jak to proběhlo, o co nám šlo? Je třeba předeslat ve vší skromnosti, že tuto koncepci si nevymyslela komise, ale z velké části Evropský parlament, zpráva Evropského parlamentu, Fisasova zpráva. Náš kolega pan Fisas v tom se hrál opravdu zásadní roli. Je to tedy z iniciativy Evropského parlamentu, co vznikla vůbec tato myšlenka a byla přizpůsobena, komise pracovala tedy na této myšlence, která vznikla tady. A rada také sehrála svou roli při prosazení této iniciativy u komise. Data znáte. V Bruselu to bylo minulý týden 7. až 13. září, ale klíčovým faktorem úspěchu byla flexibilita. Poslední věc, kterou by komise mohla udělat, je prostě přijít a říci, toto je Evropský týden sportu, musí být od 7. do 13. prostě tak to musí vypadat. To jsme rozhodně nechtěli. My jsme chtěli vzít úvahu všechny dobré příklady ve všech členských státech. Chtěli jsme upozornit na některé akce, které proběhly a probíhají v září a chtěli jsme nechat velký prostor národním, regionálním, místním iniciativám nebo iniciativám sportovních asociací, které se nesly v duchu Evropského, tý, Evropského týdne sportu. Inspirovali jsme se také u některých členských států a sportovních organizací, abychom uspořádali akce právě v oblastech, kde se sport eh, může rozvíjet, to znamená školy, univerzity, dále také pracoviště. Tam eh, máme ještě velký potenciál a začali jsme tam pracovat. Potom také outdoorové sporty. A dále nesmíme zapomínat na kluby a sportovní centra fitness centra, ale tedy sportovní asociace, to je přece jen i nadále kolébka sportu, i když to tedy není jediné místo, kde se sport provozuje. Opírali jsme se o tým deseti takzvaných velvyslenců, kteří mají společný, určité společné charakteristiky. Někteří z nich jsou velmi známí, někteří méně. Jsou zde dva špičkoví fotbalisté, jiní jsou zase méně známí, ale ten společný bod, společný znak těchto velvyslanců je, že jsou to sympatičtí lidé a mohou poskytnout dobrý obraz, dobrý image toho, co děláme. Jsou to lidé, s nimiž se chcete identifikovat, s nimiž jste ochotní se stotožnit. A myslíme si, že právě to, jak jsme si zvolili tyto velvyslance, nám umožnilo hodně zviditelnit tuto událost. V červnu roku 2015 byla zahájena komunikační kampaně, propagační kampaně. měli jsme také velmi aktivní aktéry, kteří se toho účastnili. V pondělí jsme měli zahájení, slavnostní zahájení, to bylo 7. září, potom jsme měli jednu takovou vlajkovou událost, to bylo 9. září a to bylo tedy na náměstí. A potom tedy konference, informace o tom, co se dělo v jednotlivých zemích. Partnerství, to pro nás bylo zásadní. Tento týden byl uspořádán ve spolupráci s 30 sportovními organizacemi. Měli jsme 25 mediálních organizací a potom pět dalších. Některé z nich jsou ty nejreprezentativnější pro evropský sport, eh, které tedy podepsali tuto dohodu s komisí a to bylo klíčové pro úspěch celé akce. V každé země jsme měli národní koordinační centrum a z těch 33 programových zemí 31 států se zúčastnilo této operace z těch 28 našich členských států jich máme 27, jeden členský stát chtěl počkat, chtěl se nejdřív podívat, eh, jak to bude vypadat a možná se k tomu eventuálně připojí příště. První analýza Evropského týdne sportu. Co k tomu můžeme říct? Je to opravdu velmi předčasné, protože ten týden právě skončil a v členských státech probíhají ještě dále návazné akce ale vše svědčí o tom, že to byl velký úspěch. Dostalo se nám velké politické podpory, což je pro nás velmi dobré, protože iniciativa takovéhoto charakteru to není věc, která se rozumí sama o sobě. A některé členské státy se do toho zapojily opravdu s velkým nadšením. Některé regiony, obce. Partnerství byla klíčová, měli jsme jich 30 těch partnerů, ale dostali jsme už žádosti velkých evropských eh, federací pro následující ročníky. Čísla. 3 tisíce akcí, které zatím proběhly, 31 členských států, to už jsem říkal, 5 milionů účastníků, kteří by se mohli potenciálně zúčastnit. A ještě uvidíme, jak to bude vypadat, až budeme mít závěrečná čísla a očekáváme zpětnou vazbu od členských států. Co bude následovat? To bude záležet na nás, na všech, na komisi, která provede svou analýzu na Evropském parlamentu, na radě, na sportovních organizacích. Společně to všechno vyhodnotíme velmi přesně do detailu, písemně, ústně. Využijeme všech příležitostí k tomu, abychom vyhodnotili tuto první zkušenost a Druhý ročník, který velmi pravděpodobně proběhne v září roku 2016, bude do velké míry záležet na tom, co řeknete a co si vyslechneme na jednotlivých fórech. To je zatím vše, paní předsedkyně, děkuji vám za slovo. Já děkuji za tyto informace, velmi zajímavé informace. Zdá se, že tedy ten první týden byl opravdu úspěšný z hlediska účasti, také z hlediska témat, která byla na pořadu jednání a důležité je také to partnerství s asociacemi, protože právě pomocí asociací sport může růst. Sport často roste díky neziskovým eh, organizacím, protože zde velká část sportu, která není zisková. A právě ta hraje důležitou roli v podpoře sportovního ducha. Takže teď dám slovo panu Fisasovi a ještě jednou děkuji za to, že velmi dobře zastupoval pondělí, v pondělí náš výbor. My jsme byli v Lucembursku, takže děkuji. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji za důvěru, že jsem mohl zastoupit Evropský parlament vaším jménem na zahájení Evropského týdne sportu tady v Bruselu. Byl to úspěch eh, spolu s panem komisařem Navračičem a s lucemburským ministrem sportu jsme se tedy zúčastnili tohoto otevření, tohoto zahájení. Bylo to opravdu velmi úspěšné, různé stánky, kde se prezentovaly různé sporty, vše bylo zajímavé. A pak jsem byl také v Madridu, kde jsme také zahájili týden sportu ve Španělsku. A to bylo také velmi úspěšné. Je mi líto, že jsem nemohl přijít dřív na tuto schůzi tady s kolegou, ale právě jsme přiletěli ze San Sebastianu, kde také v průběhu tohoto týdne se pořádaly zajímavé akce a také jsme hovořili o té podpoře tradičních sportů, těch venkovských sportů, to právě v Baskicku je velmi dobře zakořeněno. Tam jsme se zúčastnili prezentace těch tradičních baskických sportů a příští rok je San Sebastian evropským kulturním městem, evropským hlavním městem kultury. My bychom tam chtěli uspořádat festival, kde se budou předvádět tyto tradiční sporty a bylo by dobré, kdyby to bylo u příležitosti Evropského týdne sportu. Jsou to sporty, které jsou součástí kultury, součástí evropské kultury a je důležité, abychom i tyto sporty podporovali a propagovali. Jak velmi dobře říkal Ivo Lostek, Evropský týden sportu. No ještě předtím chci říct jednu věc. My jsme v té naší zprávě hovořili o Evropském dni sportu a ono se to rozrostlo, vstal se z toho týden, takže z toho musíme mít opravdu velkou radost. A chci tedy poděkovat komisaři Navračičovi a zároveň připomenout paní komisařku Vasiliu, která už od počátku s velkým nadšením přistoupila na tuto myšlenku a právě ona nanesla možnost, eh, že se komise bude zabývat eh, touto záležitostí, ale jak už jsem říkal, ten Týden sportu to není cíl sám o sobě. Já si myslím, že je to skvělá příležitost k tomu, jak zdůraznit význam sportu v našem životě, jak na to upozornit ze sociálního hlediska. Všichni vidíme, jaké výhody to může přinášet pro naše zdraví. Máme čísla, která tedy nejsou příliš uspokojivá. Musíme usilovat o to, aby se sport rozšířil nejen mezi mládeží, ale i mezi dospělými to z dlouhodobého hlediska se může projevit významným způsobem na výdajích na zdravotnictví. Vzpomeňme si, že jsme také schválili zprávu o výživě a gastronomii a tam jsme měli velmi znepokojivé údaje ze Spojených států, kde se říkalo, že pokud nebudou přijata odpovídající opatření, to znamená správná výživa, zdravá výživa a sport, aktivní sport, tak poprvé v historii lidstva příští generace může mít eh, kratší očekávanou délku života než ta generace předcházející. Takže právě proto je třeba věnovat se sportu. A já bych rád eh, předložil jeden návrh. My jsme o tom už hovořili při zahájení. Máme zde teď ten velký problém s imigrací v Evropě. Každý může mít eh, různé politické náhledy na tuto záležitost, ale já si myslím, že by přesto všechno bylo zajímavé v těch utečeneckých táborech eh, udělat nějaká hřiště, kde by si prostě eh, děti mohly hrát a nejen děti, vlastně všichni ti utečenci, kteří tam eh, pobývají, tak by tam mohli hrát basket, mohli by si tam zahrát fotbal. Já si myslím, že to je opravdu jednoduchá a nepříliš nákladná iniciativa, která by mohla pomoci těmto lidem, kteří jsou teď ve velmi obtížné situaci. Chci také říci, že je důležitá ekonomická dimenze sportu. To je opravdu jak nepřímým, tak přímým způsobem velmi zjevné od těch podniků, které vyrábějí sportovní vybavení, eh, přes eh, profesionální sport. To jsou opravdu velká čísla. A to je věc, kterou musíme mít na paměti. A také je velmi zajímavé, a myslím, že kolegové s tím budou souhlasit, eh, že je dobré, abychom měli i příští rok eh, Evropskou, Evropský týden sportu. Bylo by lepší, kdyby to nebylo ve Štrasburském týdnu, protože my všichni bychom se rádi zúčastnili, byli bychom tady v Bruselu, bylo by to prostě lepší. Takže ještě jednou děkuji a děkuji za vaše milá slova. Děkuji, ano, to bylo opravdu trošku nešťastné že jsme byli zrovna ve Štrasburku. Prosíme komise, aby se nad tím do příště zamyslela, aby to nebylo ve Štrasburském týdnu. A ještě zde máme dva kolegy, tři kolegy a potom dáme slovo naše tři, našim třema hostům, kteří jsou zástupci sportovních asociací. Moje въпрос k gospodinu Lostek. Лостик. Ще си позволя да Pane předsedo, já mám otázku na pana Losteka. Pokusím se být mnohem konkrétnější. Jako zástupce komise si myslím, že si to mohu dovolit. Pokud jde o tu dvojí kariéru, jak všichni dobře víte, mladí sportovci mají dva velké problémy. Musí studovat a zároveň eh, provozovat eh, sport, věnovat se své sportovní kariéře. A na konci své sportovní kariéry musí začít vykonávat nějakou profesi. Komise si tento problém uvědomila a v roce 2012 zveřejnila dokument o této dvojí kariéře. A já bych rád komisi položil otázku. Jak to dopadlo s tímto textem Evropské komise z roku 2012? Jak se to projevuje? A pokud jde o program Erasmus+, ta dvojí kariéra je součástí programu Erasmus+. A vy víte, že je zde větší rozpočet, který je určen právě na tyto dvojí kariéry i na aktivitu mladých A po prvním roce výkonu tohoto programu Erasmus Plus máte představu o tom, kolik projektů se týkalo této dvojí kariéry, kolik těchto projektů bylo vykonáno. A víme také, že komise pracuje na rámci pro kvalitu služeb souvisejících s dvojí kariérou. Budeme mít brzy výsledky ohledně minimálních kritérií pro kvalitu služeb pro dvojí kariéru. Děkuji. To byly velmi přesné otázky. Děkuji. Kolega? Děkuji, paní předsedající. Možná vylepet. Děkuji, eh, paní předsedající. Možná, že to bude spíše taková poznámka k těm dvěma eh, prezentacím, než otázka. Já omlouvám se, přišli jsme trošku eh, pozdě, byli jsme na jiné iniciativě související se sportem. Já si myslím, že Evropský den sportu je výborná myšlenka a jde v podstatě o budování povědomí Eh, ten sport eh, to eh, je třeba interpretovat jako fyzickou aktivitu, jako možnost pohybu pro děti, zapojení taky dětí, a nejenom dětí, také vlastně od nejmladších do nejstarších. Jinak máme tady ekonomické eh, aspekty. My vlastně u dětí od 6 do 16 let už eh, celosvětově vedeme eh, v otylosti. Takže já si myslím, že tady to má smysl. Naším cílem ovšem je, abychom se nevyčerpali během toho jednoho týdne sportu, ale aby vzniklo cosi trvalejšího. Abychom tedy budovali Eh, vztah mládeže, tak aby bylo možné eh, rozvíjet talenty a bychom se soustředili také na možnosti dalšího rozvoje a vzdělávání. Já jsem se zabýval také programem Erasmus Plus a myslím si, že by bylo dobré, kdyby mm, i v něm vzrostl poněkud podíl těch sportovních aktivit. Stojí to za to. Děkuji. Julie, mohu dát ještě slovo někomu z asociace a potom teprve tobě. Dobře, takže Morgan Skirkeby, který je předsedou Mezinárodní sportovní a kulturní asociace a který pohovoří o zkušenosti těch asociací, které se právě starají o propagaci sportu pro nejširší vrstvy. A potom dám slovo Julie. To. Mnohokrát děkuji za slovo. Já budu velmi stručný, i když se chci obrátit na několik z řečníků. Účast, zapojení je stále důležitější pro Davida Volse a také pro Anne Kleisner. Když eh, vidíme ten potenciál růstu ve sportu, ve sportovní ekonomice, možná, že nejdůležitějším faktorem je účast. Rostoucí účast bude znamenat také rostoucí ekonomický dopad. Ale bohužel je tady ještě další ekonomický dopad na opačné straně, což není fyzická aktivita, ale fyzická neaktivita. A ve zprávě komise ze střediska pro výzkum jsme chtěli kvantifikovat náklady na fyzickou neaktivitu v Evropě. To jejich číslo bylo nízké, bylo to 88 miliard eur za rok, což jsou roční náklady na to, že Evropané nejsou aktivní. A vedle toho máme na stejné straně cenu 570 tisíc životů, o které každý rok přicházíme, protože nejsme aktivní. Když tedy zohledníme, jaký je celkový cíl této Evropské unie, a totiž zajistit mír a blahobyt pro své obyvatele, myslím si, že máme morální, etickou, ale i finanční povinnost navýšit podstatným způsobem fyzickou aktivitu. My jsme partnery Evropského eh, týdnu sportu, podpořili jsme ho a je to možná jeden z důvodů, proč to není den, ale týden. A také na základní úrovni tyto věci podporujeme. Využíváme svobodu, toho, že chceme být aktivní a týden sportu pro evropskou kampaň. Možná, že jste viděli třeba hnutí za den bez výtahu a podobně. Máme flexibilní dny, máme týden pohybu, Move Week, to je něco jako týden sportu. To jsou flexibilní aktivity v průběhu září. Je to celoevropská kampaň. A myslím, že mohu říct panu Lastekovi, že těch akcí jsou opravdu tisícovky. Je jich rozhodně přes tisíc. Když si vezmeme sportovní týden a Move Week, když k tomu připočteme všechna města, všechny organizace, těm všem záleží na tom, aby se lidé zvedli a začali se pohybovat. Takže my bychom chtěli přispět a myslíme si, že flexibilní formát Evropského týdne sportu je dobrý krok vpřed a doufáme také, že se budeme více zaměřovat na celkový cíl, a totiž zajistit mír a blahobyt evropským občanům. Děkuji za tento návrh. A nyní Julie Ward. Mnohokrát děkuji, děkuji paní předsedkyně za to, že jste mi třikrát umožnila vzít si slovo. Obávám se, že toho chci říct hodně, hodně jsem se toho dozvěděla. Já se většinou věnuji umění, provozovala jsem umění, jsem se stala političkou. A někdy je jakási bariéra, bariéra mezi uměním a sportem, ale v tomto výboru je důležité, abychom oba aspekty zvažovali stejně a ty dnešní prezentace byly naprosto fantastické. A zvlášť velký zájem mám o to, co říkáte vy, pane profesore Henry, protože já jsem zpravodajka pro zprávu výboru o mezikulturním učení a základní hodnoty. A tak trošku nám chyběla debata o sportu a já myslím, že to, co jsem se dnes dozvěděla od vás, jsou právě ty detaily, ty podklady, které jsme potřebovali pro tuto zprávu. Takže já vám opravdu děkuji, že jste sem přišel a že jste mi usnadnil práci jako zpravodajce. A teď zase dám slovo někomu z asociace, generálnímu ředitelovi ACES, to je Asociace evropských hlavních měst sportu, prosím. A potom Heidi Trupel. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji za tuto iniciativu a děkuji také komisi za uspořádání Evropského týdne sportu, kterého jsme se aktivně zúčastnili jako asociace evropských měst sportu. Pomohli jsme při přípravě toho toolboxu, což je tedy projekt, eh, kterého se účastní řada sportovních organizací, které jsou také spoluzakladatele těchto dnů sportu nebo Evropského týdne sportu. My prostřednictvím své sítě evropských eh, měst sportu jsme se zapojili z 18 městě z 18 různých zemí, kde proběhly dvě důležité aktivity. Jedna byla věnována dětem ve školách a druhá byla věnována rodinám. To proběhlo v neděli. A další akce budou probíhat v září, například v Chorvatsku tam 21 populace jednoho města se zúčastnila těch eh, aktivit u příležitosti Evropského týdne sportu. To si myslím, že je velmi důležité, že 21% se do toho zapojilo, ale jak říkal kolega, tak by to neměl být pouze jeden jediný týden. Bylo by dobré, kdybychom všichni dosáhli těch 52 týdnů sportu. Torino, je evropským eh, sportovním hlavním městem pro tento rok. A tam proběhl kongres minulý týden ve čtvrtek, eh, kde bylo více než 100 měst eh, která hovořila o tom, co to bude znamenat ten Evropský týden sportu a jaké jsou výzvy pro obce do budoucna v souvislosti se sportem. A v návěznosti na to, co říkal pan Fisas, možná bychom měli trošičku posunout ten Evropský týden sportu, možná ho posunout trošičku uh, aby se do toho více zapojilo i děti ze škol, protože některé školy začínají až třetí, čtvrtý týden v září, takže abychom měli větší účast. A ještě poslední věc. My jako asociace evropských měst navrhujeme, aby příští rok byla Praha evropským městem sportu a aby na tu se zaměřovalo právě nejvíce aktivit. Děkuji a děkuji i dalším kolegům, kteří zde dnes nejsou. Teď paní kolegyně Helga Trupel. Děkuji a já chci také poděkovat panelistům. A zejména se chci obrátit na pana Henryho, protože jsem si velice ráda vyslechla informace o výsledcích studií, o kterých jste mluvil. Je zřejmé, že sport má dobrý dopad pro řadu uprchlíků a skupin migrantů a to je velmi dobrý příspěvek eh, pro sociální kapitál naší společnosti. A jak víte, současné době přichází do Německa, do Švédska, do některých dalších evropských zemí hodně uprchlíků. A já myslím, že především sportovní aktivity pro řadu těchto mladých uprchlíků mají velký význam. A proto mě zajímá, jestli souhlasíte s tím, že bychom měli nabídnout více možností pro sport všem uprchlíkům, kteří teď přichází do evropských zemí. Condivido senz'altro questo. Souhlasím s tímto návrhem určitě. Jej můžeme předložit my všichni společně jako výbor pro kulturu. A teď dám slovo našemu třetímu hostu, generálnímu tajemníku FEZI, což je Evropská federace výrobců sportovních pomůcek. Mnohokrát děkuji za tuto příležitost vystoupit ve výboru pro kulturu. Blahopřeji vám, blahopřeji všem europoslancům k tomuto semináři. Já se jmenuji Alberto Biky, a jsem generálním tajemníkem FEIZY, což je Federace Evropského odvětví sportovního vybavení. Výrobci sportovního vybavení, jako třeba Adidas, Nike a Puma, k nám také patří. Zastupujeme celkem asi 1800 podniků a hodně jsme přispěli, abych tak řekl, k pozitivnímu výsledku Evropského týdne sportu. A rád bych něco řekl ke dvěma aspektům, které jsou relevantní pro mě. Za prvé, co jsme udělali my jako odvětví sportovního eh, zboží nebo vybavení pro Evropský týden sportu a za druhé, chtěl bych vám říct, jaký máme bezprostřední dojem z tohoto prvního Evropského týdne sportu. Za prvé, dodali jsme obsah, nebo pokusili jsme se dodat obsah tomuto Evropskému týdnu sportu. Podělili jsme se například o výsledky výzkumu, o důkazy, o podklady, zřejmě na prostřednictvím výzkumu, který začal už před několika lety a eh, pod hlavičkou Design pro pohyb. Z tohoto hlediska je důležité pochopit, že v rámci výzkumu Design to Move jsme udělali hodně analýz a snažíme se přispět právě těmito podklady. Druhá věc, o kterou se pokouší všichni naši členové a také malobchodní prodejci a o tom už se mluvilo, o malobchodním sektoru se mluvilo. Samozřejmě máme velký zájem o ekonomický dopad sportu, ale předložili jsme sdělení, i mluvila o nějakých vyslancích, ambasadorech. My jsme značnou měrou přispěli k vytváření postu těchto ambasadorů. Máme třeba Steve Gerarda, Paula Radcliffa. A patří k ním i méně známí sportovci jako Gerlinge a Kaltel Brunner. A společně se Santegem Fisem ti byli právě na zahájení. Byl tam samozřejmě komisař Navračič, svou přítomností jsme hodně podpořili Evropský den sportu. My mimo jiné patříme k signatářům Evropského týdne sportu společně s Evropskou komisí. A poslední věc, ten třetí pilíř, kterým jsme přispěli, je koordinovat akce. Oficiální zahájení bylo minulý čtvrtek. My jsme vytvořili Evropský dům sportu spolu s jedenácti národními združeními. Takže teď máme společné prostory sdílíme prostory, a snažíme se promítnout sport do různých dimenzí. V tomto Evropském domě sportu máme čtyři dimenze. Jedna je ekonomická dimenze sportu, druhá sociální a kulturní, dále integrita sportu, zdraví a prevence. Tomu se věnujeme a já myslím, že se to velice dobře hodí k tomu, jaké teď tady máte řečníky. A poslední věc, kterou chci říct, je, co jsme si mysleli, jak jsme viděli Evropský den sportu. Všechno má jistě své výhody a výhod, nevýhody. A já bych řekl, a já se to pokusím jenom shrnout, je tam jedna velká výhoda, jedna velká nevýhoda. Jedna velká výhoda je samozřejmě to, že jak také už tady zaznělo, opravdu máme pocit, že to byl velký úspěch. Byl to velký úspěch vzhledem počtu organizovaných akcí, bylo bych opravdu na tisíce, také vzhledem k tomu, kolik zemí se zapojilo do tohoto prvního Evropského týdne sportu. Takže jsme velice spokojení s tímto prvním Evropským týdnem sportu. Samozřejmě musíme toho udělat víc. A tady naprosto souhlasím se Satenta Sandiagem Fisem. Je velice důležité, organizovat to jindy než ve Štrasburském týdnu. A poslední věc. Myslím si, že je také důležité lépe pochopit, komu je ten týden určen a jaký má ten týden obsah. Tolik z mé strany. Děkuji za příspěvek. Takže. Mně se zdá, že to byl opravdu velmi zajímavý den na toto téma. Na úvod jsme měli vystoupení pana ministra potom eh, vaše zprávy, také výměna názorů s parlamentem a zástupci asociací. Chci se zeptat, jestli vy za předsednickým stolem ještě máte chuť reagovat eh, nebo chcete říct pár slov závěrem, opravdu velmi stručně? Chcete třeba reagovat nebo říct něco na závěr? Začneme představitelem komise. Děkuji, paní předsedkyně. Je zde spousta bodů, na které bych mohl reagovat, ale omezím se jen na dvě, tři připomínky. K Santiago Fisasovi. Tradiční a venkovské sporty, to je velmi důležitá věc a Právě zde vznikla tato iniciativa, protože v rámci Evropského týdne sportu jsme chtěli upozornit a vyzdvihnout právě tyto tradiční sporty. To vycházelo už z přípravných akcí, které přijal Evropský parlament v roce 2013, které odhlasoval a budeme na to navazovat v roce 2016 v rámci programu Erasmus+, budeme moci financovat právě tyto tradiční sporty, takže bude zde návaznost na přípravné akce. Dvojkariéra. Určitě bychom rádi vydali doporučení a chceme to udělat tak, že tam budeme mít prioritu v rámci Erasmus+. V roce 2014 jsme měli 14 milionů na projekty ve spolupráci a z toho 7 milionů na projekty, pro které máme guidelines a jedna polovina z toho ještě byla určena na projekty dvojí kariéry. Nakonec jsme ale financovali pouze dva projekty. Měli jsme tam tedy 3,5 milionu, ale nakonec jsme financovali jen dva projekty v hodnotě 1 milionu. Přesto v roce 2015 eh, to uděláme znovu a uvidíme, jaké projekty se nám sejdou, ale určitě vám mohu potvrdit, že komise jde o to, aby vydala doporučení v oblasti dvojí kariéry. Má poslední poznámka se bude týkat eh, toho, co říkal pan Venda, to znamená kontinuita. Ta je zcela zásadní. Nejen ten týden, ale to, co bude následovat. A my to zohledňujeme dvěma způsoby. Za prvé, všichni naši partneři, to jsou partneři, kteří se zavázali z dlouhodobého hlediska všichni si uvědomují, že se nejedná jen o uspořádání několika akcí v rámci jednoho týdne. Všichni se zavázali, že na tom budou pracovat i nadále. A ne proto, že jsme to požadovali my, ale byl to, byla to i jejich iniciativa. A také za druhé z těch finančních partnerství, které jsme podepsali v rámci tohoto týdne, nejedná se o projekty, nebo tedy o partnerství na krátkodobých projektech, ale jedná se o projekty dlouhodobé. To je z mé strany vše a ještě jednou zdravím naše četné partnery, kteří jsou přítomní zde, to znamená FEZI, A6, ISKA a další asociace. Děkuji. Ještě někdo další? Chce říct pár slov závěrem? Ne, takže já ještě jednou děkuji za vaše zajímavá slova, za tuto zajímavou výměnu názoru s experty. Byla to opravdu zajímavá témata, kterých jsme se zde dotkli. Myslím si, že jsme si dnes znovu ověřili, jaké modely jsou možné, jak sport může být opravdu silným nástrojem co nejširšího zapojení, co nejširší integrace a zapojení menšin. Bude to cena i pro Julie, která pracuje na zprávě o mezikulturním dialogu a výchovných modelech, vzdělávacích modelech. Bude zajímavé prohloubit také otázku ekonomické dimenze sportu, ty náklady na neaktivitu musí být eh, zahrnuty do této ekonomiky, protože tady jde také o ty náklady. My jsme hovořili o lidských nákladech, o nákladech na zdravotnictví a také o tom, eh, jaké dopady, jaké patologické dopady může mít nezdravý životní styl na celou komunitu, na celé společenství. A na závěr výzva, která zde zazněla velmi jasně od doktora Volše, který vycházel ze své osobní zkušenosti. My jsme to už říkali předtím v souvislosti s tím, co zde říkal pan ministr. Eh, chování, které poškozuje sport, eh, doping, drogy. Je důležité, aby Evropská unie, nejen její členské státy, ale Evropská unie jako celek přistoupila k úmluvám Rady Evropy, ať už jde o doping eh, nebo zmanipulované zápasy, ale důležité je, abychom eh, požadovali také legislativu, abychom měli skutečnou směrnici, protože v některých členských státech eh, doping už teď je trestným činem a já si myslím, že je zásadně, aby byl trestným činem všude. Ještě jednou tedy děkuji za vaši účast. Byla bych ráda, kdybyste nám poslali svá vystoupení také písemně, abychom je mohli rozdat kolegům. Děkuji těm z vás, kteří už nám své prezentace poskytli. A na tomto místě bych ráda ukončila dnešní schůzi a my budeme pokračovat ve schůzi koordinátorů za zavřenými dveřmi. Ještě jednou děkuji všem.